Right, um, good afternoon, everybody. Dobrý den, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli zahájit dnešní schůzi. Prvním bodem na programu, jako vždy, je přijetí návrhu pořadu jednání. Mohu ji považovat za přijatý? Ano, děkuji. Druhým bodem pak jsou sdělení předsedkyně. Já pro vás dnes žádná sdělení nemám, takže můžeme přistoupit k třetímu bodu. A tím jsou kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování. Jde o projednání pozněcích návrhů a já rovnou předám slovo naší zpravodajce Aline McCarthyové. Aline, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve ráda poděkovala kolegům, eh, kteří si dali tu práci a čas tím předložit pozvací návrhy. Myslím si, že řada z nich eh, představuje zkvalitnění textu. Já se sejdu i s jednotlivými předkladateli, i se stínovými zpravodaji. Máme tlumočení, pane Karasi? Funguje tlumočení? Je problém s tlumočením do Němčiny? Slyší někdo Němčinu? Už je to v pořádku. Takže chtěla bych dnes velice stručně během dnešní výměny názorů. Byl se totiž návrh tu výměnu odložit, ale já jsem si přála, abychom to dnes realizovali, tak abychom mohli pokročit dále s pozněvacími návrhy a dobrat se kompromisu. Já jsem si jistá, že se nám kompromisy podaří nalézt, protože, jak jsem řekla, poznací návrhy eh, jsou v řadě oblasti užitečné a doplňují mé vlastní poznací návrhy. Také jsem chtěla eh, kolegy informovat o nejnovějších diskusích v pasajském výboru v Japonsku, eh, ty poslední kolo běželo v Japonsku, protože to také dává naší práci trošku novou perspektivu. Nejprve bych ráda řekla, že pozměňovací návrhy jsem zhruba rozčlenila do čtyřech kategorií. První kategorie poznacích návrhů, myslím, zohledňuje lobby, silnou lobby bankovního průmyslu, eh, které, který usiluje o odklad těchto nových pravidel a také o vynětí některých aktiv z těchto nových, nově zavaděných pravidel. K tomu se ještě vrátím. Druhá kategorie se týká odměňování, tedy této složky zprávy. A co mi připadá velice pozitivní na těchto návrzích, je, že všechny uznávají potřebu řešit ta rizika, která vyplývají s postupu odměňování v Evropě i v celém světě a vítám také skutečnost, že v zásadě všichni, všichni poslanci, kteří předložili poznací návrhy, sdílí eh, mé znepokojení, takže si myslím, že tady jde skutečně o doplnění návrhu, o doplnění mého přístupu, eh, když nám jde vlastně o provádění eh, principu Rady výboru G20 pro finanční stabilitu. Dále je zde otázka vyplácení bonusu a nadměrného rizika s tím spojeného této kultury, která převládá. Já jsem předložila další poznací návrhy po konzultaci se zainteresovanými stranami, zejména s akcionáři a investory. Jedním z poznací návrhů je ten, kde chceme, aby riziko podlehalo přímo výboru pro obměňování a z hlediska také konfliktu střetu zájmu a dále navrhuji hlasování akcionářů o rozdělení eh, přebytku, eh, přímých přebytků mezi tedy zadržení, eh, uchování kapitálu, eh, rozdělení zisku a eh, zvyšování odměn. Já si myslím, že je třeba toto provádět tak, aby tady byla správná rovnováha mezi, mezi navyšováním kapitálové základny, rozdělováním, vyplácením zisku a posiláním odměn. Pokud je o odměňování, tedy řadu poznacích návrhů předložili kolegové a jde o zlepšení textu. Třetí kategorie poznacích návrhů potom jsou zvláštní opatření v oblasti dohledu nad komplexními složitými resekuritizacemi. Tady si opět myslím, že bude možné se dobrat kompromisu na základě toho množství předložených poznacích návrhů. Tyto návrhy zejména žádají, aby komise eh, vypracovala další analýzy a přeskum nad trhem s resekuritizacemi. Eh, jde tady otázku, zda potřebujeme pokročilou due diligence náležitou péči, protože řada regulatorů tvrdí, že proto nemá potřebné kapacity, je tedy třeba se zabývat tím, eh, provést tedy přeskum v této oblasti, tak abychom zjistili, co přesně je zapotřeba, pokud je o řádný výkon dohledu. Čtvrtou kategorii potom je eh, demokratická odpovědnost, demokratický dohled. Jsou zde některé poznací návrhy technické povahy, které projednám s jednotlivými eh, předkladateli. Myslím, že bude snadné zapracovat. A nyní bych se zaměřila na to, co je klíčová otázka mé zprávy a tím je harmonogram všech těchto věcí. Poslanci jistě vědí, že bazilijský výbor zasedl v Japonsku 9. dubna a na tomto setkání některé jurisdikce potvrdily, že mají určité obavy ohledně plánovaného termínu. Eh, zahájení této věci a navrhli, aby tyto požadavky třetí verze byly zaváděny postupně. Já eh, v té původní v té prvotní výměně názoru jsem říkala, že bych, eh, že bych zvážila změnu harmonogramu jedině na základě nezávislých důkazů, že tady by byl dopad na reálnou ekonomiku. Ehm, pokud někdo chce odklad jenom protože chce odklad a nějak to nepodloží, tak to mi nestačí. Nicméně, myslím, kolegové, že musíme nyní vzít v potaz to, že samotný bazilický výbor se vlastně odklání od bazilických eh, pravidel a říká, že by rád provedl přeskum těchto opatření. Možná to bude určitý argument pro to a důvod pro to, abychom ne, to, ne snad pro spoždění, ale pro postupné zavádění některých požadavků. Co si myslím, že i pro nás by bylo rozumné zapracovat do našeho vlastního časového rámce. Budeme mít také studii, dopadovou studii v polovině května a nový návrh v červnu. Já si myslím, že to by nějak nemělo spozdět práce na zprávě, jenom to prostě budeme muset eh, zohlednit, eh, až budeme vypracovávat kompromisní pozměňovací návrhy a potom se také zařídit pro hlasování. a samozřejmě eh, se dohodnu se stínovým zpravodaj a předsedkyní, jak nejlépe načasovat hlasování. Ráda bych ovšem zdůraznila, že musíme pokračovat s touto věcí. Směrnice musí být zveřejněná do konce roku a rozhodně potřebujeme nové návrhy ohledně odměňování eh, od 1. ledna 2011. Doufám, že stínoví zpravodové mě podpoří v tom, abychom měli návrhy pro oblast odměňování co nejdříve. A ještě bych se ráda změnila k takzvanou grandfatheringu, tedy eh, aplikace starých pravidel pro eh, stávající aktiva, zejména o resekuritizaci. Já si myslím, že bychom neměli potvrdat široký, neomezený grandfathering jakožto legislativní orgán, protože si myslím, že takovéto opatření by mohlo znamenat, že by byla ponechána toxická aktiva eh, v bilancích bank, s tím, že by tam nebyl dostatečný kapitál, který by pokryl případné ztráty a naším úkolem v takovém případě je zabránit toho, abychom vystavili daňové poplatníky eh, dalšímu zachraňování bank. Myslím si, že ještě eh, nejsme v situaci, kdybychom se nemuseli obávat žádné opakování finanční krize a proto je důležité, abychom spolupracovali s bankami na tom, aby měli dostatečné kapitálové rezervy eh, proti všem aktivům. To, že banky žádají odklad, protože by měly potíže s tím zajistit kapitálovou přiměřenost, to znamená, že nemají dostatečnou kapitálovou přiměřenost a proto je třeba je motivovat aby, a přesvědčit je, aby se polepšili. Navíc chci říci, že některé z bank, které nejaktivněji lobují, jsou ty samé, které vyplácejí nadměrné odměny, bonusy. Proto si musíme klást otázku, zda snad tady není eh, odpovědnost eh, těchto bank, aby místo toho navyšovaly kapitálové rezervy, místo aby vyplácely vyšší odměny. Jak jsme o tom hovořili koncem 2009, eh, začátkem 2010. Takže, jak jsem řekla, eh, budeme vycházet z pokračujících diskusí v bazilickém výboru, budu hledat pragmatickou cestu vpřed, tak aby eh, banky splnily požadavky CRD e 3, tedy kapitálovou přiměřenost 3. Nechceme ovšem žádné riziko pro daňová poplatníka nebo minimalizace rizika. Eh, naplánujeme si schůzku se stínovými zpravodaji. Ve Štrasburku jsme se nemohli sejít, protože já jsem se tam nedostala. A proběhne také přeskum, eh, respektive proběhl také přeskum v rámci samotného bazilského výboru a nové rozhodnutí, které padlo v Japonsku. To musíme zohlednit, ale myslím si, že nemusíme moji zprávu nějak odkládat. Měli bychom uchovat to tempo tak, aby to bylo podepsáno a vstoupilo v platnost od 1. ledna 2011. Poprosím tedy nyní kolegy, aby mi řekli, jaký je jejich názor. Eh, bylo předloženo se 227 pozměňovacích návrhů, které všechny jsou užitečné a já skutečně věřím, že se nám podaří vypracovat kompromisy, které text dále zdokonalí. Děkuji. Eh, pane Karasi, chcete si vzít slovo? Ano, paní předsedkyně. V první řadě bych rád řekl, že mezi stínovou spravodajkou a spravodajkou probíhal velmi dobrý dialog. To znamená, že všechny ty pozměňovací návrhy byly prodebatovány. Ještě jsme neformulovali ty kompromisní pozměňovací návrhy, to máme ještě před sebou. A ještě jsem chtěl říci, že já souhlasím se s stínovou spravodajkou v tom, že nechceme odkládat tuto zprávu. Zároveň ale také nechceme jít sami, nechceme, mít, nechceme být sami, chceme spolupracovat. Nicméně je pravda, že může dojít k tomu, že se příští týden nebude hlasovat, aniž bychom ohrozili časový harmonogram do léta. Musíme se ještě pořádně na všechno podívat. Nemá smysl, stejně jako u Bazileje, dívat se na stejnou nebo snažit se dojít ke stejné implementaci jako v, U, jako v USA. Všichni hovoří o tom, že v USA k implementaci nedojde do konce roku 2011, možná ani do roku 2012. To znamená, že bychom opravdu se měli snažit najít ještě nějaký čas na společná vyjednávání. Já souhlasím s tím, že musíme vyslat jasný signál v tom smyslu, že Evropská unie těch 20 ustanovení, usnesení uplatní a je třeba také zdůraznit, že nejde o nějaké urychlené nebo nepromyšlené uplatnění. Je třeba hovořit o detailech a to separátně já si myslím, že když budeme hlasovat v červnu na Ekonu, tak si myslím, že to bude v pořádku. Obsahově jsou pro nás velmi důležité věci jako C RD2, tady to musíme dojednat co nejdříve. Ještě existuje několik bodů v rámci CRD2, které musí být přeskomány, především body, které se týkají mezinárodního uplatnění, nicméně ještě pořád jsme neobdrželi reakci Evropské komise a to platí také pro oblast resekuritizace. To jsou tedy věci týkající se CRD, cval, CRD 2. My jsme vyzvali komisi, aby nám předložila svůj názor v souvislosti s navýšením sazby a také v souvislosti s, do, s možnými dopady resekuritizace, ale zatím jsme žádnou zprávu od Evropské komise nedostali. Dále, co se týče doložky revize, tak ta by měla eh, zajistit, že nic z toho nepovede eh, ke zhoršení hospodářské situace nebo konkurenceschopnosti Evropské unie. A dále máme tady ty velmi vysoce komplexní resekuritizace, které jsou stále ještě otevřené tady. Jde o to, abychom je ještě odhlasovali, abychom si o nich ještě pořádně popovídali, abychom projednali obsahově všechny kompromisní návrhy a všechny otevřené body, jak jsem již eh, říkal z CRD2, by měly co nejdříve být projednány tak, abychom CRD2 mohli co nejdříve uzavřít. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ještě další stěnový zpravodajové. Um, thank you and thank you, Arlene. Děkuji, Arlene, za obrovské úsilí, které věnuješ eh, celé této práci. A těším se tedy na schůzku stínových zpravodajů s tebou. Už při poslední výměně názorů eh, jsem říkala, že toto je Eh, specifický akt, který očekáváme od bank. Je to velice důležitá eh, legislativa. Eh, chceme, aby banky toto všechno měly na svých výkazech. Chceme, aby zde byly zohledněné požadavky na odměňování v bankách, na resekuritizaci a na další témata. Při slyšení jsme žádali, aby se všechny tyto kroky učinily, ale je třeba, aby celkový eh, dopad na nárůst eh, přiměřeného kapitálu, který žádáme u eh, směrnice na kapitál požadavky 3 a 4, zajistila, že zde bude dostatek kapitálu dostupného pro půjčky pro naše ekonomiky. Takže o tom bychom také měli uvažovat přitom, když chceme zavést určitá opatření a měli bychom se mezi námi dohodnout na těchto opatření. Já jsem velice ráda, že naše zpravodajka velice rozumně navrhuje, abychom se rozhlédli, co se stalo od posledních schůzí. Myslím, že vývoj je pozitivní. Je dobře, že Spojené státy prohlašují, že také mohou od tedy poloviny příštího roku implementovat tyto požadavky. Ve Velké Británii eh, dozorovací orgány prohlašují, že by rádi implementovali už od 1. ledna 2011. Takže podle, toho, podle té naší první lhůty, kterou jsme si stanovili. Banky nicméně lobují za to, aby se odkládala, odkládala vstup platnosti na rok 2014 například, jak zde uvedli někteří členové našeho výboru. A já si myslím, že to není možné, protože by to bylo pět let po eh, tomto velkém Eh, krachu úvěrů a úvěrových institucí a my bychom do té doby nezačali jednat a snažit se o resekuritizaci. Teď je eh, třeba zabývat CQS jako mm, bazilický výbor. Já bych velice ráda zjistila, jakým způsobem se dostaneme k patřičným informacím, protože je třeba hovořit o tom, že tu jsou určité údaje, že zapotřebí transparentnosti údajů, jejich zveřejňování. Nestačí jen, aby banky prohlásily, že něco nemohou udělat, protože to podle nich by mělo veliký dopad na ně. Je třeba zjistit, jaký dopad by to ve skutečnosti mělo. Co se týče co se týče aktiv, jedná se zde o problémy se zněním Eh, musíme se podívat ještě na detailní možnosti toho, jak sestavit eh, tento text. Já jsem přiložila některé velice technické pozměňovací návrhy. Jeden je o, o synteticky strukturalizované sekuritizaci eh, pro aktiva, která už tu existovala před krizí. A souvisí to také s maximální možnou ztrátou, která se týká eh, derivátů. A já proto bych využila i ty tvoje slova, ehm, Arlín, o korelaci, obchodování s korelacemi. Já bych nebyla pro velké odkládání eh, platnosti pro tyto historická aktiva, protože bychom tak ponechávali příliš dlouhou dobu těmto bankovním institucím, zejména pokud by tedy ta lhuta byla v roce 2014, podle nich potom k odměňování. Myslím, že bychom mohli přijít na určité kompromisy na základě závěru G20 a bylo by velice užitečné, abychom už začali s tím přicházet tento týden. Americké eh, banky se snažily vyplatit třeba Vánocemi své prémie, my tedy v Evropě po, eh, až po Vánocích, takže pokud pokud my do této doby přesně do této hranice nastavíme lhůtu platnosti, eh, tak bychom jednu část bank zvýhodnit, druhou znevýhodnili. Myslím, že je velice důležité, aby banky pochopily, že je zapotřebí jednat, že musí být se také transparentnost a je nepřijatelné, to, že některé banky jenom prohlásí, že se to budou snažit odkládat a nebudou chtít hovořit o svých eh, aktivech, protože víme, že tu jsou ještě stále toxická aktiva. Kenba? Euh, ano, já eh, nechci prezentovat v detailu pozměňovací návrhy, protože proběhla už první eh, diskuse a druhá bude brzy ale k těm lhoutám, k tomu harmonogramu, myslím, že tady je potřeba zohlednit určité věci. Jednak je tady mezinárodní spolupráce, chceme co nejkoherentnější pravidla z USA, to je jedna věc. Dále je zde ten signál vůči evropským občanům, který se snažíme vyslat, že není možné, abychom ustoupili, abychom čekali, eh, když tisk je plný titulků, které ukazují, že postupy na finančních trzích, trzích eh, se vrátily do postupu běžných období před krizí. Je tady problém s tlumočením. Máme Němčinu v anglickém kanálu. Nevím přesně, co se stalo. Můžete to nějak spravit, prosím? Asi někdo musí mluvit, aby jsme zjistili, jak to vypadá s tlumočením. Už to, už to běží dobře? Mám začít od začátku? Dobrá. Takže já jsem říkal, že eh, k tomu harmonogramu jsou tady tři věci, které musíme zohlednit. Eh, jednak eh, první věc je ta, že si přejeme mezinárodní spolupráci s USA. Dále je zde druhá věc, a totiž nemůžeme vůči občanům vysílat signál, že dále postršíme regulace zavedení nových pravidel, zejména pokud odměňování. A to ve chvíli, kdy Evropský tisk je plný titulků, které svědčí o tom, že ty, stále, eh, ty staré pardon, postupy eh, se znovu zavádějí. Evropský parlament má odpovědnost ukázat, že evropský zákonodárce je aktivní a neustupuje před tímto tématem. A dále za třetí věc, a totiž, že pokud zavedeme tato pravidla, je to proto, abychom zabránili, není to pouze z morálního či politického důvodu, je to proto, abychom zabránili tomu, že by um, opět došlo k nadměrné deregulaci uh, ve finančním sektoru k neuřízené situaci. Uh, já chápu, že bude potřeba určitý čas na přizpůsobení se novým pravidlům, ale čím dále budeme čekat se zavedením nových pravidel, čím více budeme odkládat eh, eh, a navíc tam bude pak to přechodné období, takže pak bychom se mohli odsnout v roce 2014-2015 a to politicky vzato je naprosto nepřípustné. Eh, to občané nepřijmou, aby trvalo 5-6 let, než se zavedou nová pravidla. Pokud o efektivitu finančního systému, kdybychom čekali pět let se zavedením nových pravidel, tak vlastně otevíráme dveře nové krizi. Čili ono je to zároveň, a to zároveň rozhodnutí politické, zároveň eh, hospodářské a finanční. Pokud je o lobbying punk, eh, když, eh, platí, když se říká poplatky, říkají, bude tady CD, e takže nemůžeme platit poplatky, tak, tak, když se hovoří o zavedení CD, e tak říkají, že zase nemohou přebudou ty poplatky, takže prostě stále argumentují jednotlivými navrhovanými směrnicami, texty proti těm dalším návrhům. Já si myslím, že je naší odpovědností skutečně eh, ne za dva týdny, ne za tři týdny, ale neměli bychom vysílat signál, že by Evropský parlament chtěl ustupovat. Eh, určitě chceme tedy regulaci, zvláště v oblasti odměňování mezi těmi jinými. Pane Portaše, chtěl jste něco říci? Ne? Ole Schmidt? Thank you, Madam Chair. Děkuji. paní předsedkyně. Možná, že bych mohl tady říct něco, co se nebude moc líbit, ale myslím, že banky a dobře fungující banky jsou velice důležité pro tržní ekonomiku i pro sociálně tržní ekonomiku. Myslím, že je s podivem, že využíváme takovouto retoriku alespoň mé pozměňovací návrhy a myslím, že mnoho pozměňovacích návrhů se zaměřuje na rekonstrukci ekonomiky v Evropě, která byla velice eh, poškozena. Pokud budeme moudří a doufám, že to bude slyšet i v tlumočení. My bychom neměli eh, se snažit poškodit trh ještě víc, než jaké újmy musel utrpět až eh, do posud. A proto si myslím, že bychom měli postupovat velmi vyváženě. Z mého pohledu mě mm, na mě nějak zvlášť nepůsobí, že na mě lobují banky, protože když mi řeknete, že každá banka je podkapitalizována, tak musím odpovědět, že to není pravda. Některé banky budou mít eh, potíže s těmito směrnicemi, ať už jsou jakékoliv, ne kvůli nedostatečnému kapitálu, ale kvůli eh, systému. A proto já jsem velice rád, že nyní uvažujete také paní McCarthy o tom, že byste mohla přijmout to postupné eh, přijímání postupů. Nemyslím, že bychom se měli za to stydět. Nemyslím, že by to znamenalo, že dáváme špatný signál veřejnosti nebo občanům, jak už jsem tady také zaslechl. Jedním z našich cílů zde ve výboru je alespoň se snažit naslouchat eh, různým hlasům a mít je na paměti a snažit se a v podstatě se nám to e, rozumně a pragmaticky e, daří až nakonec. E, je to jako v pohádce. Já jsem četl dětem pohádky a vždycky, když byly vyděšené, tak jsem je uklidňoval, že nakonec to všechno dobře dopadne. Takže když se zabýváme s touto směrnicí, která je jedna z těch nejdůležitějších, myslím, že to také může skončit poměrně dobře. Na závěr bych rád poznamenal, že z mého pohledu globální dopad a globální přístup je zásadní. Je třeba, abychom věděli, co se děje na jiných kontinentech. Samozřejmě především s našimi sousedy za Atlantikem, Severní Amerikou, ale myslím, že obecně váš postoj, tedy postoj paní zpravodajky, je velice vhodný. Chápu, že nebudete moci podložit, eh, podpořit všechny, nějak, všechny moje pozměňovací návrhy, ale alespoň některé a jejich jádro. Ano. Pekal Belc. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také v první řadě rád poděkoval zpravodajce za její práci, možná několik bodů z mé strany. V tuto chvíli existuje spousta požadavků na kapitálové požadavky, to znamená spoustu, spousta směrů, jak se k tomuto tématu postavit. Eh, jsou to různé směry, které navrhují jak národní vlády, tak eh, evropské instituce a jiné soukromé orgány. Když se podíváte jenom na ty různé návrhy, tak zjistíte, že jde v podstatě o neuvěřitelně velkou nakumulovanou uh, sumu návrhů, která by v podstatě eh, mohla zaplavit všechny orgány a banky a nikdo by se s tím, s tím nevěděl již rady. Já si proto myslím, že je velmi důležité, abychom mohli zajistit ty nejdůležitější věci. To znamená všechna usnesení z CRD 3 v první řadě. Moje největší obava, ale také moje největší kritika je datum uplatnění 31. prosince 2010. To si myslím, že je příliš brzy, je to naprosto nereálné. Co se týče těch e, opatření, tak si myslím, že všichni víme, že jsou nutná, o tom nikdo nepochybuje, e, nejde o to se těchto opatření zbavit. Ale když to budeme přehánět s takovými to předpisy, tak si myslím, že by mohly být dokonce kontraproduktivní. I když z mého pohledu a také z pohledu jiných odborníků v Evropě ještě není žádná úvěrová krize, ale pokud budeme chtít opravdu přijetí těchto opatření, tak musí také proto existovat určité podmínky a ty musí také reflektovat situaci na trhu pokud nebudeme dávat pozor, tak dojde k té úvěrové krizi, které se všichni bojíme. Takže na jednu stranu jsou tady návrhy, se kterými můžeme souhlasit. Já bych také rád podpořil většinu eh, pozměňovacích návrhů, hlavně pana Karase, co se týče změny eh, směrnice o kapitálových požadavcích eh, a spoustu dalších eh, návrhů a také eh, jiná opatření. Co se týče dále obchodování s korelací a co se týče resekuritizace, tak to si myslím, že to jsou témata, která by opravdu měla být odložena, protože potřebujeme ještě daleko více času na projednání. Thank you, eh, Madam Steiner. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám také, paní zpravodajko. Znělo to trochu jako horor, spíš než jako pohádka. Nevím, jak budeme šťastní, potom uvidíme. Chci poděkovat zpravodajce nicméně za vynikající práci. Snažila se zajistit, abychom dosáhli transparentnosti a spravedlnosti. A chápu to dilema, protože si přejeme implementaci této směrnice možná nejdřív, tedy v lednu 2011 ale víme, co se děje po schůzky z 9. 9. dubna, víme, co se děje ve Spojených státech a je tedy třeba, abychom pochopili důvody, proč se tedy navrhuje toto, tyto odklady. Je taky eh, třeba eh, mít eh, tady ty poznatky z bazilického výboru, kdy se má eh, k nám dostavit někdo z bazilejského výboru. Bylo by velice užitečné od nich mít zprávy o jednotlivých důkazech, proč je třeba odsunout platnost. Z... Vzhledem k tomu, že kvůli vulkánu minulý týden se měli problém s tím, abychom se setkali, může dalšímu spoždění, ale nechám na zpravodajce a na stínových zpravodajích, eh, zda dojde k nějaké změně eh, harmonogramu. Nicméně ten, toto téma je velice důležité pro naše občany. Musíme sestavit usnesení a kapitalové požadavky u bank musí být eh, navýšeny, takže bychom neměli opakovat chyby z minulosti. Děkuji a přeji zpravodajce hodně štěstí. Kutman Hockmark. Thank you very much. Um, uh, I sometimes think that... Děkuji. Někdy si říkám, že když diskutujeme o finančních trzích, Eh, děláme to eh, s pohledem, že oni si ve svém vlastním světě, že eh, si vydělávají peníze nebo poškozí ekonomiku, ale mm, to opravdu není správné. Pan Schmidt už na to upozornil, pan Balc také se zmínil o určitém dalším rozměru skutečnosti o transatlantickém spojenci. A my bychom měli přemýšlet o tom, že před několika dny se mm, změnilo rozhodnutí z Mezinárodního fondu ohledně čínské ekonomiky, což je známka změn, známka změn ekonomik a je třeba, bychom tuto zkušenost zohlednili. Ať už hovoříme o tomto tématu, či o dalším, ehm, když hovoříme tedy o kapitálových požadavcích, musíme mít na paměti také dopad ehm, na ekonomiku jako takovou. Právě jsme prožili obrovský, eh, obrovskou krizi úvěrovou eh, v Evropě. A byl to veliký problém pro nás všechny. Je třeba, abychom zajistili, že k něčemu podobnému už nedojde k podobné krizi úvěrové, protože vidíme, že dopad na finanční ekonomiku se může rozšířit tak, že příliš silná regulace vytvoří další finanční nestabilitu pokud bude nějaká zaostávající ekonomika nebo, ekonomik, nebo budou um, ceny aktiv uh, klesat, těžko můžeme určité aspekty oddělit eh, od sebe ve finanční ekonomice. A proto já bych rád řekl zpravodajce i stínovým zpravodajům, když budeme hovořit o určitých pozměňovacích návrzích, aby se na to podívali ze všech úhlů pohledu, protože zde v parlamentu nejsme jen proto, abychom hovořili o agendě 2020, která zdůrazňuje potřebu investic a e, investic do inovací. Neměli bychom na to zapomenout ani když budeme e, hovořit o kapitálových požadavcích e, a dalších požadavcích na banky ohledně toho, jaké úvěry mají banky poskytovat. My chceme na jedné straně minimalizovat rizika ve finančním sektoru a Může tedy dojít k tomu, že se objeví mnohem širší eh, rizika pro celou společnost a pro celou ekonomiku. Právě kvůli našemu postoji proto bych chtěl požádat zpravodajku a stínové zpravodaje, aby se dívali na pozměňovací návrhy nejen z perspektivy finančního trhu, ale z celé ekonomiky. Děkuji, pan Finc. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně. Velmi krátce. Dnes ráno jsem se účastnil jedné konference o finančních otázkách s panem komisařem Barnierem a tam se hovořilo o tom, jak se jak se vyhnout vyšším rizikům eh, v bankovním sektoru a hovořili jsme také o směrnici o kapitálových požadavcích pokud se nám podaří banky zorganizovat takovým způsobem, že kdykoliv se něco stane v bankovním sektoru, tak to zároveň nebude znamenat krizi celého hospodářství. Pokud se nám opravdu podaří to udělat tak, že hospodářství bude fungovat dále, tak si myslím, že budeme moci pracovat eh, v prostředí, které je dostatečně průhledné a organizovatelné. Eh, nicméně zaznělo, že to není možné, protože ve chvíli, kdy padnou banky, tak padne naprosto všechno. Proto je třeba hovořit o velmi důležitých nebo přísných eh, regulacích. A to si myslím, že je aspekt, který je zde hodno zmínit. Um, Děkuji. Já se tím zpravodajkou za eh, ALDE a dále eh, jsou zde otázky, které byly položené sekretariátu. Já to všechno spojím nyní. Myslím, že je většina věcí už zasněla. Chci poděkovat zpravodajce za otevřený přístup během schůzek a jednání se stínovými zpravodaji. Eh, myslím, že už se nám rýsuje cesta ke společnému pohledu na věc v řadě bodů, i když ještě nemáme úplně stejné znění. Abych zareagovala na to, co řekl Gunnar Heckmark, chci výboru připomenout, že během slyšení jsme si nechali podepsat, dát na papíře, jak od pana komisaře Lihorena, tak od komisaře Barniera, že se budou zabývat celkovým dopadem legislativy po krizi nejde pouze o oblast CRD, je kapitalových požadavků, jde o propojení se vším ostatním, co může mít potenciálně obrovský dopad. A já sdílím názor, že na jedné straně zavádíme řadu věcí, abychom chránili kapitál banka, na druhé straně vymýšlíme určité unikové eh, eh, bubliny pro eh, některé segmenty, které mají být zachráněny, jiné zase, které může nechat ehm, selhat nebo padnout. Zavátíme fondy na záchranu finančních ústavů. Když to všechno potom spojíme dohromady, tak si myslím, že to potenciálně vytváří mnoho problémů v makroekonomice protože jde o obrovské objemy prostředků, eh, které jsou odebrány eh, podpoře reálné ekonomiky. Zvlášť, když si vzpomeneme například právě na to, co by se mělo vložit do fondu na záchranu finančních institucí, jsou to přece obrovské částky, které se odebírají reálné ekonomice. Nicméně něco učinit musíme a já bych souhlasila s tím, že určité časové rozložení eh, nebo selektivní grandfathering, tedy aplikace starých postupů na stávající aktiva, by asi, to by asi zprůchodnilo zavedení CRD3. Myslím si, že je důležité, abychom již v rané fázi eh, část kapitálu dali do obchodního portfolia, protože to je věc, která chybí. Eh, víme, že opět banky v této oblasti mají obrovské zisky a často se toto používá proti eh, jiným kontroverzním legislativním návrhům. Totiž co řekne veřejnost, když eh, neošetříme toto? Eh, to tež platí i pro vyplacené prémie. Je prostě nepřijatelné, abychom neudělali nic s obchodním portfoliem. A jedinou, jedinou alternativou k, k zvýšení kapitálových požadavků je rozdělit prostě eh, banky na eh, investiční a eh, užitné, jak se utility banks. Některé země s tím budou souhlasit, ale obávám se, že zavést to pro celou Evropskou unii bude obtížné. A proto prostě se musíme postavit členem k tomu, že třeba veřejnosti ukázat, že myslíme seriózně E, to, že nějak ošetříme ta takzvaná bankovní kasina, jak se to někdy nazývá. Musíme mít na paměti, že e, tady existuje pojem investiční bankovnictví, protože to je e, obsahem činnosti tohoto sektoru bankovnictví. Jde o investice do reálné ekonomiky a ty samozřejmě potřebujeme. Jednak v životě nebudeme mít potřebnou infrastrukturu v energetice a v dalších oblastech, pokud tyto banky nebudou řádně vyvíjet svoji činnost. Čili na to nesmíme zapomínat. Je důležité, abychom, a to raději dříve než později, něco udělali s prémiemi, s tím jistě všichni souhlasíme. A poslední věc potom, kterou bych ráda řekla, to je takové slovko varování. Pan Karas nás již upozornil na to, že nás čeká ještě přeskum u sekuritizace. Sekretariát sestavil seznam všech přeskumu, přeskumu tedy v různých oblastech, který nám byl slíben a zatím to nebylo zrealizováno a zatím ani nemáme od komise žádné vysvětlení toho, proč se to zdrželo, kdy to bude a tak dále. Takže já eh, vypracovám dopis, eh, pravděpodobně je odešlu již dnes a požádám o vysvětlení této věci. Měli bychom mít na paměti, že, řada eh, klauzuly o revizi, o přeskumu byly zavedeny během trialogu jakožto kompromis v zájmu prosazení a eh, přijetí dané legislativy. Je to tedy velmi vážná věc. Budeme skutečně mít možnost využít tyto klauzule o přeskumu, to ustanovení o přeskumu, eh, budeme je moci používat i nadále jako možnost dobrání se kompromisu, pokud to potom eh, nebude skutečně prováděno. Beru tedy jako dosti závažné, že tyto přeskumy nebyly provedeny, aniž by nám kdokoliv cokoliv vysvětlil. Proto tedy posílám tento dopis a je to určité varování, že tady budeme potřebovat jasné záruky, jasné ujištění eh, v případě, že bychom chtěli i tuto věc eh, rozkládat v čase. A pokud by to mělo být jako kompromis navázáno na nějakou klauzuli o přeskumu opět. Takže tolik ode mne a dávám slovo zpět zpravodajce. Ještě minutku, mám tady ještě dva termíny pro vás. Nejprve, eh, Catherine, generální tajemník bazilického výboru nás navštíví 3. května, přijde na slyšení o CD4 a domnívám se, že harmonogram, který zpravodajka, nebo chcete nám nastínit harmonogram? Ne. Možný harmonogram je další vměna názoru 21. června s tím, že by následovalo hlasování ve výboru Ekon 22. pokud to bude možné, a potom možná bychom to do pléna dali v červenci anebo na první zářivou plenárku, čili takový je možný harmonogram. Prosím. Spravodajka. Já si myslím, že harmonogram bude skutečně záviset na eh, kompromisech, kterých se dobereme se stínovými zpravodaji, na tom, zda budeme mít eh, na přístranickým spektrem schodu. Eh, pokud ano, tak můžeme hlasovat dosti brzy. Já bych preferovala hlasovat v červenci, tak abychom na to měli 6 měsíců, abych to tedy, by tam bylo 6 měsíců na to, eh, aby to potom vstoupilo skutečně eh, v platnost. A vrátím se ještě eh, k těm otázkám implementace. Ještě k těm připomínkám, které zde dnes zazněly. Myslím, že byly velmi užitečné. Eh, vaše slova byla velmi užitečná. Hodně se hovořilo o potřebě mezinárodní spolupráce a já s tím souhlasím. Samozřejmě hovoříme o globálních bankách a proto potřebujeme globální pravidla. Proto také bazilijský výbor takováto pravidla nastavuje. Nechceme, aby naše banky eh, byly uvedeny v konkurenční nevýhodu. A chci to říct si jasně, kolegové, není v zájmu evropské ekonomiky, abychom měli eh, banky s nedostatečnými kapitálovými rezervami. Čili v této věci musíme pokročit. A Já jsem eh, tady ve výboru Ekon, eh, nikoli ve výboru eh, bankovním. A když souhlasím s panem Šmetem, že pro dobře fungující ekonomiku potřebujeme dobře fungující banky, tak na druhé straně nemůžeme všechna rozhodnutí Eh, nastavovat podle toho, co si přejí banky. Také eh, akceptuji to, co říkal pan Hekmar o reálné ekonomice. Myslím, že jsme to zapracovali do našich úvah, eh, ale já stále čekám na to, aby mě banky přesvědčily, aby mi poskytly důkazy, které po nich neustále žádám, proč nemohou včas splnit tyto požadavky a jaký bude dopad na reálnou ekonomiku. Či ona je jedna věc říkat, že by to měla dělat, kom, měla dělat komise a členské země, ale já si myslím, že samotné banky mají povinnost nám říci, pokud eh, by z těchto požadavků potom pro ně eh, vyplývaly problémy s poskytováním úvěru. A upřímně řečeno, eh, banky už 12 měsíců vědí, co se po nich bude chtít. Takže jestli posledních 12 měsíců jenom čekali na to, až přijmeme tuto legislativu nebo až se přijmou celosvětová pravidla, tak já si myslím, že banky po krizi prostě už měly dávno začít navyšovat svůj kapitál. Nemuseli čekat a neměli čekat na zákonodárce s tohoto věcí. Takže já si myslím, že bychom se nepředřeli toho, že potřebujeme zavést pravidla od, roku, od eh, začátku roku 2011 a pak se můžeme bavit o tom, eh, jak budou nastaveny eh, termíny lhuty pro jejich případné postupné zavádění. Jde o tady navýšení kapitálu, zároveň jde o to, aby se snížil objem toxických aktiv, v rozvahách bank. já si myslím, že jakožto zákonodáci můžeme vymyslet nějaký chytrý mechanismus pro toto, aniž by se to zbytečně zdržovalo. Já chci tady nějaký uh, harmonogram pro uh, realizace této věci a může to být postupné, ale pane Šmite, jsou tady dvě banky, dvě banky, které velice razantně lobují, protože říkají, že, se potře- že musí až sedmi až desetinásobně navýšit kapitál v důsledku nových pravidel. A pokud je taková skutečnost, tak to znamená, že mají naprosto nedostatečné kapitálové rezervy. A to si myslím, že je stav, který bychom v Evropě u našich bank neměli tolerovat. A pokud je o daňové poplatníky, my jsme vynaložili biliony eur na záchranu bank. V této zprávě si říkám, že pokud banky chtějí přijímat velké riziko, nes velké riziko, to samozřejmě mohou, ale pak to musí mít dostatečně zajištěno kapitálem, tak aby to riziko nakonec nezaplatil daňový poplatník. Proto máme nastaveny kapitálové požadavky, zejména obchodního portfolia o resekuritizací a proto také se musíme postarat o to, abychom se předrželi zásad zakotvených v té zprávě, i když je možná určitá flexibilita. E, samozřejmě e, e, já si nepřeji, aby padaly banky v Evropě. A, a na druhou stranu bychom neměli usuzovat podle toho, že eh, dvě banky neodvedly svoji práci. Pokud potřebují sedmkrát, desetinásobně navyšovat eh, kapitál rezerv, to přece není v pořádku. A navíc tyto banky vyplácely ty největší, eh, největší prémie. Dále stále jsme ještě neměli dispozici určitá čísla. Například často mi lidé v diskusích říkají, nemohu vám odhalit tyto skutečnosti, protože by to mělo dopad na co našich akcí. Eh, nebudeme schopni poskytovat úvěry reálné ekonomice, pokud nás přinutíte podle toho harmonogramu navyšovat eh, kapitálové rezervy. Bude to mít dopad na vaše voliče. To mi vždycky tvrdí. Upřímně řečeno, já mám odpovědnost vůči svým voličům a totiž, eh, aby znovu nemuseli zachraňovat banky. Aby prostě daňoví poplatníci nemuseli platit za riziko, které na sebe banky vzaly. Já si myslím, že můžeme nalézt rozumné řešení. Já jsem o tom hovořila s komisařem Barnierem, který mne podporuje, podporuje moji e, zprávu a také už vidí prostor pro kompromisy. Ale můj kompromis by nespočíval v tom, že bankám řekneme, můžete mít neomezený odklad a neomezený grandfathering na toxická aktiva, e, která jste nashromáždili, protože nakonec za to zaplatí daňový poplatník. Čili musíme zaujmout e, zodpovědný a praktický přístup k této věci, což znamená, že nakonec budeme mít regulace pravidla, která budou proveditelná. A z toho, jak jsem se bavila se stínovými zpravodaji, myslím, že sdílí můj pohled na věc a myslím si, že se nám podaří dobrat se kvalitních kompromisů, které zohlední všechny připomínky, které zde dnes zazněly. Ale já nechci být měkká v této věci. E, ještě nejsme v situaci a já doufám, že v Evropě nikdy nebudeme v situaci, kdy, jsme, kdy bychom měli slabá pravidla jako v USA, protože Wall Street dala 40 milionů dolarů členům příslušného výboru eh, v kongresu, protože lobují, jde to do stovek milionů dolarů. My skutečně máme povinnost zajistit, aby daňový poplatník nenesl riziko. Děkuji. Eh, hovořila jsem o novém časovém harmonogramu, samozřejmě to ještě obešleme tak aby všichni přesně věděli, jak vypadá. Takže to byly kapitálové požadavky a nyní Bazilej 2 a změna směrnice o kapitálových požadavcích CRD 4. Čeká nás první výměna názorů a naším zpravodajem je pan Otmar Karas. Prosím. Mohu se ještě vrátit k tomu časovému rámci, protože já se bojím, pokud to necháme spadnout až na září, tak to bude velice obtížné, zejména u toho odměňování. Všichni jsme se shodli, že to je citlivý bod. Jak jsem řekla, jak víte, možná zacházíme e, trošku daleko, ale potřebujeme to zavést letos. A pokud budeme hlasovat až v září, tak to je pozdě. Čili u toho harmonogramu bych poprosila, aby to bylo zařazeno dříve a určitě jako stočního zpravodajka se budu snažit, aby kompromisy byly vypracovány rychle. Předsedkyně, ano, můžeme se pokusit o, červen, o červenec, ale eh, ono není možné to vidět odděleně, protože uh, už v tomto výboru, nemluvě o dalších, eh, běží celá řada věcí, které se zaslouží rychlý postup a není možné všechno dostat na plénu v červenci, ale samozřejmě se vina snažíme. A není tady CRD 4 a slovo má pan Karas. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád pokračovat. Budu pokračovat s tou již započatou debatou, ale rád bych o něco poprosil. E, všechny debaty budou mít dobrý pozitivní výsledek, pokud všichni budeme mít ten stejný cíl, to znamená naučit se vše, co můžeme z této krize a přijmeme ta příslušná opatření. A taky si myslím, že bychom neměli být tak emocionální. Samozřejmě jsme ve velmi napjaté situaci, ale je třeba chovat se racionálně. Co se týče toho časového harmonogramu, proto já jsem navrhoval, abychom to rozdělili. Máme tady velmi rychlé rozhodnutí o odměňování a máme tady další problém týkající se uplatnění těch dalších pravidel, ale nikdo zde neřekl, že ta otázka odměňování stoupí v platnost už 1.1.2011. 2011. A teď jsme u mé zprávy. E, poslední jednání nám také ukázalo, jak je to velmi důležité, jak je důležité, aby tato otázka vyšla také ze zprávy z vlastní iniciativy a aby byla opravdu detailně prodebatována. To znamená, že máme eh, výbor pro CRD4, zároveň G20, zároveň debata o tomto tématu ale problém je v tom, že Evropský parlament hovoří o těchto věcech současně paralelně a nechce o nich hovořit ve chvíli, kdy máme legislativní návrh na stole. Uh, protože můžeme mít vliv na politická rozhodnutí pouze tehdy. A to je přesně cíl této zprávy z vlastní iniciativy, který, která je prodiskutovávána paralelně s výborem Bazilej a také paralelně s dalšími opatřeními cíl této debaty by měl být ten, že Evropský parlament bude hrát aktivní roli, bude mít jasný vliv a nebude pouze uplatňovat rozhodnutí ostatních. Samozřejmě, že můžeme tu zprávu použít také k tomu, abychom vytvořili platformu pro politické vyjasnění, pro politické postupy, které právě v tuto chvíli probíhají. Takže to je přesně ten cíl. Koordinace výboru Bazilej, komise a také Evropského parlamentu. Koordinace. A to posiluje také komisi ve své koordinační funkci a posiluje také Evropský parlament ve svém vlivu na výbor Bazilej. Hovoříme a viděli jsme to už u Bazileje 2. Co se týče eh, malých a středních eh, podniků, tak eh, ty také pocítí dopady celého tohoto projednávání, ale pouze poté, co proběhnou řádné debaty v Evropském parlamentu, potřebujeme koherentní plán pro, všechna jednotliv, pro všechny jednotlivé návrhy. A je velmi důležité, abychom si uvědomovali, že chceme podporovat anticyklická opatření pro bankovní sektor, poté co budou definována. To, co také potřebujeme, je vyhodnocení dopadů. Potřebujeme studie týkající se vyhodnocení dopadů ne pouze pro bankovní sektor, ale také pro reálné hospodářství. Neměli bychom v žádném případě pochybovat o tom, že Bazilej 2 musí být přepracována a to ve světle dopadů současné krize musíme najít vyrovnaný, vyvážený návrh, o tom nikdo nepovažuje, nikdo nepochybuje. Potřebujeme také samozřejmě koherentní přístup, musíme zohlednit také jiné politické návrhy a samozřejmě musíme zohledňovat cíl, jimž, jimž je samozřejmě zlepšující hospodářství a také zlepšená situace v bankovním sektoru. Musíme se zabývat různými modalitami vyjednávání mezi evropskými institucemi a mezinárodními partnery, včetně USA. Tento iniciativní berich, eh, pr zprávu bych rád eh, rozdělil na dvě části, na požadavky a na obsahovou část. V té obsahové části jsou všechny otevřené otázky, o kterých ještě musíme jednat. Jde tedy o definici kapitálových eh, požadavcích, eh, kapitálových požadavků a také likvidity. Jde také o časový harmonogram, o kterém musíme ještě hovořit. Co se týče kapitálových požadavků, tady musíme také zohlednit rizika. To si myslím, že jsme se naučili v rámci eh, současné krize jde o kapitálové předpisy, i když všichni víme, že eh, krize se týkala hlavně problémů likvidity. Takže se musíme zabývat kapitálem a likviditou. Musíme zhodnotit rizika, to v první řadě. Dále anticyklická opatření, která musí být posílena a to si myslím je také něco, o čemž nikdo nepochybuje. Dále je třeba zabývat se různými eh, strategiemi. One size fits eh, all approach, tak to je pouze jedna ze strategií eh, musíme se zabývat různými obchodními strategiemi a modely a ty musíme také ještě zhodnotit a musíme je zohledňovat také vztahy mezi likviditou a kapitálem, to je něco, co musí být opravdu speciálně a detailně proskománo a prostudováno. Musíme eh, se zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme moci přejít z toho současně fungujícího systému na ten nový systém. Eh, komise uspořádala seminář, Eh, také se odehrála eh, konzultace a v rámci těchto konzultací bylo odevzdáno více jak 130 otázek a eh, jde o to, aby se všechna tato témata odrazila poté v té zprávě, takže jde o standardy likvidity, jde o leverage ratio, jde o rizika, anticyklická opatření, Eh, systémová Eh, systémové bankovní orgány a banky samotné. To jsou tedy ta témata, která by se, která by se určitě měla odrazit ve zprávě tak, aby se všechny otevřené otázky eh, mm, skonkretizovaly, aby byly eh, jasnější, aby se o nich mohlo hovořit v rámci výboru Bazily, v rámci našeho výboru a já si myslím, že tímto uh, bude ta zásadní první etapa pro tento legislativní postup u konce. Eh, jak tedy vypadá ten časový harmonogram? Eh, první porada 26. čtvrtý, slyšení 3. května. Kdo bude u tohoto slyšení? generální sekretář výboru Bazileje, zástupce bank, zástupce OECD a také další zástupci. O tom se eh, ještě eh, dozvíte. Zpráva vyjde 30. května. Dále, co co se týče kompromisních návrhů, tak ty budou moci být eh, odevzdány do 21. 22. června. Takže až Všechno toto bude odevzdáno, uděláno, tak v září se o tom budeme moci bavit, na konci září v říjnu hlasovat. Tady nejde o žádnou konkurenci, tady jde o to, abychom vytvořili ten správný vztah mezi směrnicemi, politickými cíly a legislativními postupy. A já bych vás všechny prosil, abychom všichni spolupracovali co nejotevřenějším a nejtransparentnějším způsobem, protože je to zcela nezbytné. Děkuji. Děkuji vám. Nyní předáme ke stinovým zpravodajům. Guido, pomoc? Ne. Není tu, takže pan Balc, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Teď hovoříme o CRD4 tady ještě nemáme žádné konkrétní návrhy, jako u CRD3, což je možná dobré, protože ty současné směry, tak jak je vidíme, jsou špatné. Jde o definici vlastního kapitálu, jde o definici kapitálových požadavků a to všechno bude mít samozřejmě velké dopady. Po prvních konzultacích víme, že tady ještě nebylo dosaženo dohody, co se týče vlastních kapitálových, eh, definice vlastního kapitálu. Co se týče kapitálových požadavků u akciových společností, tak tady také ještě nebylo dosaženo eh, eh, rozhodnutí a regulator legurační opatření by měla zůstat omezená a neměli bychom se tolik zaměřovat na definici vlastního kapitálu, když i když neznáme zcela konkrétně všechny aspekty toho návrhu komise, tak bych řekl, že mnoho z nich je opravdu špatných, jdou špatným směrem. Myslím si, že je třeba eh, najít opravdu lepší návrh a lepší směr. Eh, co se týče toho eh, poměru nebo navrhovaného rácia, tak tady opravdu dochází k tomu, že jsou zatraktivňovány finanční produkty, které, na které my v současné době nahlížíme nejkritičtěji. Takže to je něco, co také vnímáme negativně podle mého názoru bychom se měli podívat v tuto chvíli na to, jak daleko jsme došli s pomocí našich současných opatření. Musíme se podívat na to, kde jsou ještě mezery a co je třeba udělat. Ale v každém případě v první řadě se podívat na to, co už jsme čeho jsme dokázali a jaká současná opatření existují. To znamená, že na základě tohoto obsáhlého vyhodnocení dopadů bychom se měli podívat na to, jak dále jsme došli a co vlastně chceme přesně dělat. A z toho důvodu mohu také plně podpořit svého kolegu pana Otmara Karase. Dívám se, zda je to ještě nějaký stěnový zpravodaj. Vicky, prosím. Děkuji. Jsou tu podobné body UC D 3 a 4. Jedná se o to, aby standardy byly přijaty mezinárodně. Je třeba zajistit ohledně kumulativního dopadu na různé úrovně, jaký dopad tedy bude mít celkově na banky. U konzultačních dokumentů pracovních dokumentů u Evropské komise bylo velice důležité, zjistit, jak by měla vypadat finální verze. Jedná se o například, zadlužení, o další diskuze, které ještě musíme vést. Je třeba eh, se zabývat tou kapitolou eh, proticyklických opatření. A, a v EBI bychom o tom o usnesení aby e bychom měli získat eh, také určitě určitý text, který by se tím zabýval. Toto není zcela samostatný legislativní akt, souvisí s mnoha dalšími. Bazilejský výbor nám také může přispět k tomu, abychom si učinili eh, představu. Ohledně likvidity. Krize, úvěrová krize, finanční krize nakonec skončila jako krize eh, likvidity. Poučili jsme se tedy tak, že finanční instituce potřebují mít likvidní aktiva. A dochází k takovému začarnou kruhu, kdy více bank chce držet vládní dluh. Vytvářejí poptávku po vládním dluhu. A vláhy, eh, vlády má tedy vytváří tyto vládní eh, dluhy, navyšují, vzniká tedy takový začarovaný kruh. Hotovost a nadměrný poměr zadlužení eh, může způsobit to, že dosud bylo možné investovat do aktiv, které měly nízkou úroveň eh, rizika, ale mnohoúrovňové eh, zadlužení způsobilo to, že jsme podcenili možné eh, riziko všech těchto operací. Je tedy třeba kontrolovat celkové zadlužení na mnoha úrovních. Je ovšem třeba, bychom chápali, že některá rizika jsou méně riskantní než jiná rizika. Jsou tedy přijatelnější při zadlužení. Například, když si kupujete dům, můžete být připraveni na to, že budete potřebovat tedy více prostředků. Ale když si kupujete eh, auto, je to jiná úroveň eh, rizika. Je tedy třeba zabývat se zadlužením, eh, riziky související s likviditou a trvá tu stále ještě nutnost mít eh, celosvětově platné účetní normy, protože eh, eh, různé účetní standardy vysvětlují určitá rizika různými způsoby. Eh, co se týče definice kapitálu, to je opět věc, které se musíme věnovat. Je to opravdu prioritní záležitost. Žádáme banky eh, v tomto dokumentu, aby navýšil eh, své kapitálové rezervy. A proto tedy musíme správně definovat, co je to kapitál do budoucnosti. Člověk by si mohl myslet, že kapitál podle CRD3 by měl pokrývat ztráty při útlumu. Ale protože může eh, v něm eh, být obsažen už dluh, tak nemusí být schopen pokrýt veškerou tuto ztrátu, takže banka se může v potíží. To znamená, že se může stát, že eh, daňoví poplatníci, kteří dávají se peníze do banek, oni můžou přijít zatím, co ty, co k těm ztrátám přispěli, žádné ztráty nakonec neutrpí je třeba jasně definovat, co to je kapitál, aby v bankovním světě toto bylo jasné. Ohledně dynamických eh, opatření a kapitálu je opravdu velice rozumné, abychom vypracovali taková ty zásoby, rezervy kapitalové v rozumném čase. Musíme uvažovat o tom, jak nejlepším způsobem toto zajistit. Já jako člověk, který mohl poskytovat půjčky, eh, mohu také přemýšlet o tom, že by toto mohlo vést k tomu, že následující půjčky by byly spíše eh, vedeny podle určitých vzorců. A mohlo by hm, tedy dojít, že regulaci bychom došli k dalším bublinám. Eh, proto bychom měli eh, si brát správné ponaučení z historie, aby eh, nevznikaly eh, další bubliny na základě špatného uvažování. Instituce se musí přizpůsobovat a my bychom neměli um, uvažovat jen o bankách, ale i o různých dalších finančních institucích, a firma, které fungují na finančním trhu. Tam, kde například dochází k offsetovým obchodům nebo ke clearingovým operacím, je zapotřebí, abychom uvažovali o skutečných firmách, které, eh, které budou potřebovat eh, ten kapitál opravdu eh, využít. Vážení kolegové, už máme dost velký časový sklus, což mne znepokojuje, protože jsou to velice důležitá témata, proto také lidem neberu slovo. Ale budeme pak mít velký problém zvládnout eh, program této schůze, takže pokus, po, poprosím vás, abyste hovořili co nejstručněji. Já půjdu příkladem a vůbec se k této věci nevyslovím. Jen řeknu, že souhlasím s většinou věcí, které zazněly zejména Eh, k historickému vývoji. Udo, dávám ti slovo. Eh, byl se předtím mimo místnost. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já budu hovořit stručně, tak jak chcete. Já bych rád řekl zpravodaj následující. Co se týče postupu, my zcela podporujeme jeho nápad pracovat teď, jednat teď a ne až tehdy, až mezinárodní konference předloží nějaké výsledky. Kromě toho mezinárodní konference, které nejsou demokraticky zvoleným orgánem, tak jako my. My v tuto chvíli chceme jako Evropský parlament říci to, co je nezbytné, to, co je nezbytné v souvislosti s Bazilej 2 a tak dále. Co se týče obsahu, ano, je to několik těžkostí, několik kolegů si již o tom zmínilo. Ehm, máme problémy mezi fungováním eh, kapitálového trhu v Evropě a v USA. Existuje tam velké množství rozdílů, také máme spoustu těžkostí v souvislosti s tím, že naše finanční orgány a instituce fungují už z tradice eh, jiným způsobem v různých členských státech, ale na rozdíl od eh, jiných mých kolegů chci říci, že nemůžeme před vším zavírat oči, nemůžeme vše vyloučit, protože pokud to uděláme, tak eh, uděláme přesně eh, to, eh, že necháme rozhodnout výbor Bazilej a poté pouze jenom přijmeme ten výsledek. Takže si myslím, že takto nemůžeme postupovat. Já bych vám tady uvedl jeden příklad. Pokud řekneme, že definice kapitálu je rozporuplná, Eh, to my známe také eh, z Německa. Ty debaty jsou velmi, eh, velmi energické. Nicméně je třeba si mm, uznat, uznat vše to, o čem se hovoří v rámci výboru Bazilej. Je třeba hovořit o různých právních aspektech letech o různém postupu různých bankovních institucí, také v souvislosti eh, s jejich chováním k středním a malým eh, podnikům. Co se týče leverage, tak zde chci říci, že je důležité, abychom se zabývali proticyklickými opatřeními, tam musí být eh, posílená a to si myslím, že je zcela jasná na základě té současně probíhající krize a tímto končím. Děkuji, pan Klut. Děkuji, paní předsedkyně. Také velmi stručně, ale musím se sundat sluchátka nejdříve. Rád bych eh, zdůraznil to, že není třeba zavírat opravdu eh, oči před rozporuplnými tématy, je třeba pracovat, je třeba snažit se najít nějaké řešení. Eh, myslím si, že to je důležité také ve světle k tomu, jak je třeba se zachovat k našim voličům k jednomu bodu chci něco říci. E, to, co říkal pan Karas o proticyklických opatření, tak tady máme otázku, jakým způsobem se může postavit Evropská unie k proticyklickým opatřením z Bazily 2, protože v kritických eh, situacích jsou úvěry samozřejmě daleko eh, rizikovější, ale je jasné, že v krizi lidé potřebují více úvěrů. Eh, to znamená, že likvidita se samozřejmě omezuje, takže ta otázka je, jakým způsobem bychom se měli podívat na jiné měřitelné základy nebo vyměřovací základy pro rizika, tak, abychom opravdu eh, došli k těm co nejlepším proticyklickým opatřením, jak se tedy chovat proti tomu, tomu neustále se opakujícímu hospodářskému cyklu. Děkuji. Děkuji, pane Kanfene, za zelené. Vy jste si nejspravodaj u, u zelených? Ano? Pokud ano, máte slovo. Proč se na to ptáte? No, protože někteří lidé se lásili dříve, ale já chci nejprve dát slovo stínovým stravodajům. Dobrá, už to chápu. Ano, já bych se rád vrátil, eh, ještě než se dotknu obsahu, vrátil bych se k prezentaci od Mara Karase a k tomu, že tato zpráva v očích zelených má obrovský význam, protože umožňuje Evropskému parlamentu zaujmout stanovisko předtím, než doběhnou vyjednávání, zejména v Vazelském výboru. A pro jednou tady máme příležitost předjímat budoucí regulaci. A ta situace tady vypadá tak, že by se že by se parlament k tomu nemohl včas vyslovit. Jsme tady velice rádi za zprávu z vlastního podnětu a jsme rádi, že ji dostal na starost pan Karas, který tu problematiku velmi dobře zná. Proto si myslím, že budeme mít dostatečnou autoritu pro to, abychom vnějšku um, vnutili nebo je, razant, nebo je obeznámili tady s hlasem Evropského parlamentu a doufáme, že pan Karas získá podporu všech politických skupin v Evropském parlamentu a že eh, díky své obeznámenosti s problematikou bude mít jeho hlas velkou váhu i mimo parlament. Pokud jde o obsahovou stránku věci, nebudu zabíhat do podrobností. Myslím, že leda, že bych snad špatně pochopil, pochopil ten rámec, který jste nastavil pro svou zprávu. Eh, je třeba hovořit o těch eh, hlavních politických zásadách, o proticyklických aspektech, o efektu globální páky. vlastní kapitál versus rizika a tak dále. Je třeba tady tam mít takové politické orientační body, ale myslím si, že je třeba se zaměřit na jeden či dva body, které jsou obzvlášť významné. A tam se pokusit formulovat jaksi technickou odbornou pozici Evropského parlamentu. Ehm, asi by bylo méně užitečné, kdyby ta zpráva pokrývala pro velice široké pole působnosti. Ehm, kdybychom se mohli zaměřit konkrétně na jeden či dva body, eh, tak bychom šli eh, dále než jen eh, na nějakou širší politickou dohodu, ale mohli bychom skutečně se zaměřit i na tu podrobnou rovinu jednání v bazilickém výboru a to souvisí také s činností Evropské komise a myslím si, že pak by Evropský eh, parlament mohl mm, se více svojí vahou jak si položit do jednání o finanční architektuře. Pokud je o obsah, eh, my jsme příznivě nakloněni celé řadě věcí, které již eh, vzešly z diskusí v posledních týdnech a měsících v bazilickém výboru, zejména jde o vůli omezit procyklické působení různých Eh, různé regulace a pravidel. Dále požadavky na eh, vlastní kapitál by měly být měly spojeny s rizikem, riziko by mělo být lépe měřeno a také jsme proto, aby existoval globální pakový efekt. To se může některým zdát nadbytečné v tom smyslu, že pokud eh, zvyšujeme požadavky na vlastní kapitál podle druhu rizika, tak nutně nepotřebujeme Eh, globální pakový efekt, ale my se domníváme, že potřebujeme obojí. Přeto bude řešit totiž eh, různé obavy. Eh, v Evropě navíc budeme jen obtížně řešit problematiku too big to fail, tedy příliš velkých bank, institucí na to, aby jsme nechali padnout, protože to, co se dělo v USA, není možné převést do Evropy, protože model Evropské banky není totožný s americkým modelem. Čili je zde problematika too big to fail a to znamená, že Evropa se musí klást otázku schopnosti omezit eh, celkovou úvěrovou expozici jedné banky a vztáhnout to na všechna rizika, eh, ať už je eh, kvalita či typické vlastnosti toho rizika jakékoliv že musí to všechna rizika, na která se vztahují požadavky, eh, kapitálové požadavky. Čili musí tady být ten eh, celkový globální pákový efekt a jsme proto, aby jsme měli tedy dvě regulace, regulace, regulace pro dvě oblasti, pro globální pákový, eh, souhrný pákový efekt a potom kapitálové požadavky na jednotlivé typy rizika. Dále, myslím, že budeme velice pozorně sledovat to, aby definice rizika rizik spojených s, s obchodním portfoliem, aby ta definice byla lépe zohledněna, protože historicky vzato to byl jeden z hlavních nedostatků dřívější regulace. Tady právě musíme dosáhnout lepší vyváženosti mezi tím, jak jsou rizika eh, vnímána, zaznamenávána, tady registrována, eh, měřena, vyhodnocována. A my na to, jakožto klub zelených, budeme klást velký důraz. Děkuji. Děkuji, eh, Gunnar Höckmark. Děkuji za trpělivost, Gunnare. No, to není problém. Já mohu ušetřit čas tím, že řeknu, že souhlasím s většinou toho, co zaznělo, jenom ještě pár věcí přidám. A jednou z věcí, které chci přidat, je to, že bych rád podpořil strategii zpravodaje, pokud je o diskusi o potřebě eh, studii dopadů, začít se bavit o důsledcích toho, co chceme přijmout nebo to, co projednáváme, myslím si, že se musíme zamýšlet nad několika věcmi. V tomto výboru často hovoříme a zdůrazňujeme nutnost eh, lepšího financování pro malé a středně velké podniky. A já si myslím, že to musíme zohlednit, když se bavíme o kapitálových požadavcích, protože eh, bychom eh, neměli mít kontraproduktivní výsledky. To by poškodilo reálnou ekonomiku a také finančnictví následně. Také musíme pamatovat na to, že jsou rizika a rizika. Tedy různé typy rizik. E, Teď je zde určitý trend hovořit více o pákovém efektu a ne o analýze rizika a to nepomůže. V poslední diskuse, naš, diskuse našem východiskem byl výraz, že evropské banky jsou nedostatečně kapitálově zajištěny. Já si myslím, že to je obtížné tvrzení, protože to vlastně implikuje, že jako bychom věděli, jaká je ta správná míra eh, kapitálových rezerv. A to přece není snadno stanovitelné. Záleží to na povaze rizik, ale záleží to i na dalších věcech. Vždycky můžeme říci, že čím eh, lepší kapitálové zajištění banky, tím lépe. To je jeden úzký pohled, ale zároveň to potom znamená riziko, že máme nedostatečně kapitálově zajištěnou celou ekonomiku. A ta potřebuje investice, investice do inovací, celá strategie EU 2020 zdůrazňuje potřebu sehrávat vedoucí roli ve financování inovací. A čím více kapitálových požadavků bude na banky, tím méně kapitálu zbyde na investice, které jsou klíčové pro finanční a hospodářskou stabilitu evropské ekonomiky. Na to nesmíme zapomínat, protože jinak nakonec budeme ztrácet pracovní místa, růst i finanční stabilitu. Myslím, že je důležité pamatovat na to, že dnes ta hlavní věc, pokud o finanční stabilitu evropské ekonomiky, eh, to, co ji nejvíce ohrozuje, jsou obrovské schodky veřejných financí. Mezinárodní měnový fond na to nedávno poukázal. Když máme v některých zemích takovou situaci, jakou máme, tak eh, žádné kapitálové požadavky na banky nemohou vyřešit problém finanční stability. Potřebujeme tedy celou škálu činností, abychom dosáhli svého cíle. A konečně, když hovoříme o dopadech eh, zpřísněných kapitálových požadavků, musíme eh, zaujmout široký pohled na situaci. Nyní se bavíme o bankách, ale také Eh, se budeme bavit o eh, solventnosti u pojišťoven a tam povedeme stejnou diskusi o navýšení kapitálových požadavků. Pokud je o pojišťovnictví, tam si myslím, že velice obtížné říci, že by v rámci krize byl, byla potíž s kapitálovými požadavky na pojišťovny, ale přesto rostou požadavky i na ně. A může vzniknout situace, kdy politickým rozhodnutím vlastně opět tady jak si ubereme eh, kapitálové eh, rezervy či zdroje pro ekonomiku. Proto potřebujeme skutečně dobré vyvážené řešení a proto také potřebujeme diskusy o eh, hodnocení dopadů a zároveň potřebujeme široký pohled, komplexní pohled. Nemůžeme se zaměřit a tvořit legislativu pouze pro banky, musíme vidět celý obrázek toho, jak může ekonomika těžit z dynamických a stabilních finančních trhů. Děkuji, prosím, Arlín. Já budu hovořit velmi stručně, protože čas tlačí, ale já bych ráda podpořila eh, přístup zpravodaje pana Karase. Já si myslím, že zkušenosti z TD3 znamenají, že je velice důležité, eh, že máme zprávu z vlastního podnětu, že eh, uspořádáme slyšení a provedeme analýzy dopadů, protože to ukazuje, že náš parlament a náš výbor svým způsobem dává mandát komisi eh, na základě takovéto analýzy, aby poté vypracovala eh, obsah a přístup eh, po CRD 3, než se dostaneme k nějakému rozhodnutí z bazilického výboru. Já velice podporuji tedy přístup zpravodaje a samozřejmě podpoříme i propojení této věci na CRD 3. Eh, nebudu opakovat všechno, co zaznělo. Samozřejmě nám půjde o to eh, podpořit klíčové prvky reformy nastěněné G20. Neseme v Evropě svoji odpovědnost za to, abychom eh, ošetřili kvalitu kapitálu, abychom zabránili přílišné přílišné zadluženosti, zajistili dostatečnou likviditu v systému a také zabránili procyklickému působení, ke kterému již dochází za současného rámce. A v těchto všech oblastech si myslím, že to jsou všechno důležité oblasti, eh, které zpráva bude řešit. Já jsem zvědavá, těším se na to, co zejde z diskusí, z jednání, ze slyšení s odborníky, které povoláme, eh, protože si myslím, že parlament a náš výbor eh, skutečně tím stojí v popředí celé té diskuse a vystupuje proaktivně, než aby pouze reagoval na to, co přichází od jinut. Děkuji, takže zdá se, že tady se objevuje jednomyslnost a na závěr ještě Aneke Jury. Pane Karase, chcete, chcete to potom ještě uzavřít nebo ne? Neposlouchá mě. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Za regionális aspektust, és azt, hogy mindenképpen meg kellene vizsgálni. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zde chtěla zdůraznit regionální aspekt této záležitosti. Je to velmi důležité. Je důležité, abychom prováděli a vyžadovali hodnocení dopadů. A v tomto hodnocení musíme zjistit, zdali tato opatření budou efektivní v jednotlivých regionech Evropské unie. Zdali ty dopady budou stejné v různých regionech. Co se týče CRD3, tak tady také musíme dále debatovat. Pokud by ta opatření měla být přísnější, jak eh, jaké si myslíte, že to bude mít eh, dopady na některé východe, eh, východoevropské regiony? Nebudete, nebude to pro ně příliš negativní, protože například ve střední a východní Evropě ta krize zase nebyla tak strašná například v oblasti bankovnictví. Nebylo to tak strašné jako v západní Evropě. Eh, banky mají stále dobré výsledky, měly dobré výsledky a to je například jasný rozdíl v porovnání se západoevropskými trhy, kde bojují s problémy eh, v souvislosti s likviditou, s poskytováním úvěrů a tak dále a tak dále. Pokud by ta opatření měla být ještě přísnější, Nemyslíte si, že by to mělo negativní dopady pro malé a střední podniky ve střední a východní Evropě? Eh, já bych tudíž poprosila, pokud budeme vyžadovat eh, hodnocení dopadů od Evropské komise, tak bych byla velmi ráda, abychom se podívali na toto téma diferenciovaně v souvislosti s různými evropskými regiony. Děkuji. Máme asi 14-minutové spoždění. Pane Karasi, přejete si ještě k tomu promluvit? Ne, děkuji vám. A myslím, že harmonogram, tak jak nám ho sdělila paní zpravodajka, bude rozdán, abyste všichni věděli, na čem jsme. Můžeme tedy přejít k bodu číslo 5, a to je odměňování ředitelů společností kotovaných na burze a politika odměňování v odvětví finančních služeb. Spravodajem je pan Said Al-Kadraoui. Děkuji vám. Děkuji, pane. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Co se týče této zprávy, tak ta je s ohledu postupu již dosti omezená. Já už jsem o tom hovořil s mnohými svými kolegy a rád bych vše poděkoval za velmi konstruktivní debaty. Eh, já do zprávy zapracuji ještě eh, několik k vyjasnění. Samozřejmě, že jsem, jsem se potýkal s různými názory, ale to je přeci jasné. Nicméně si myslím, že napříč politickým spektrem kterém existuje schoda, že co se týče problému eh, s nadměrnými prémiemi a odměnami, eh, tak to je téma, které, je, které má eh, podporu, podporu naprosto všech. Myslím si, že komise chce zveřejnit zelenou knihu o tomto tématu v půjde tedy o e, roli e, hlavně z členů správních rád velkých e, podniků, dozorčích rád a tak dále. To znamená, že půjde tedy hlavně o členy těchto výborů a v souvislosti s tímto by měla být vypracována nová legislativa. E, myslím si, že finanční krize jasně poukázala, jaké problémy a slabosti existují ve našem systému. Ehm, všichni si pamatujete na problémy spojené s hedžovými fondy, eh, s fondy pojištění, se zajišťovacími eh, fondy a to jsou všechno strukturální opatření, která jsou velmi důležitá. Eh, kromě toho existují je také řada dalších konkrétních opatření, která musí být přijímána na úrovni managementu a je naprosto jedno u jakého druhou podniku a dále existuje spousta vnitřních postupů nebo řekněme vnitřních eh, odměn nebo prémií a já si myslím, že co se týče těchto vnitřních systémů odměňování, tak ty by měly být transparentnější, měly, měla by existovat možnost je přeskoumat eh, nebo provádět nad nimi dohled. V roce 2004 se Evropská komise k tomuto tématu vyjádřila poprvé, poté v roku 2009 a existuje spousta iniciativ, která se ubírá tím stejným eh, směrem, ale já si myslím, že teď jsme ve chvíli, kdy opravdu musíme se rozhodnout pro jeden určitý jasný postup. Arlene McCarthy ve své zprávě o kapitálových požadavcích eh, se již ubírá takovýmto podobným směrem hovořila také o těch variabilních složkách eh, v odměnách nebo v mzdách eh, manažerů, hovořila také o možnosti, jakým způsobem to všechno regulovat lepším způsobem. Eh, dále je velmi důležité, aby akcionáři hráli eh, velmi zásadní roli ve chvíli, kdy se bude rozhodovat o výši odměny pro členy výboru nebo pro hlavní manažery podniků. Hovořilo se nebo hovoří se také o, možno, o možném výboru pro odměňování, který bude rozhodovat o výši odměn v podnicích a společnostech a to jsou vnitřní postupy nebo interní legislativní postupy, díky nímž, pokud by byly tedy transparentnější, by mohly být odhaleny, odhaleny různé rozporuplné eh, situace. Takže to si myslím, že je něco, co přímo souvisí s dohledem, který musí být samozřejmě přísnější. V každém eh, případě je velmi důležité definovat dlouhodobější cíle, eh, tyto cíle také dodržovat. Eh, je také velmi důležité vždy brát v úvahu udržitelnost, udržitelnost těchto dlouhodobých cílů. Já si myslím, že co se týče výše odměn, tak tady se musíme snažit o co největší spravedlnost. Od roku 2000 je tomu tak, že prémie u těch nejvyšších manažerů v podnicích se neuvěřitelně navýšily. To znamená, že rozdíly v odměnách v rámci jednoho podniku se ještě zvýšily. Kromě toho také, co se týče odstupného, tak odstupné nemůže být vypláceno v tom případě, kdy manažer před svým obchodem naprosto selhal. Kromě Eh, toho chci říci, že spousta aspektů je již zahrnuta ve směrnici o kapitálových požadavcích. Eh, je velmi důležitá a je tady ještě jednou zdůrazněna role eh, dohlížecích orgánů, orgánů dohledu. To si myslím, že je něco, co zdůrazňují všichni a o čem nikdo nemá pochyb. Nicméně se musíme ale zamyslet nad tím, jakým způsobem budou tyto orgány dohledu v fungovat. Nejmenším procedura, tak to je něco, co by také mělo fungovat, to znamená ukázat na ty provinilce a e, dále samozřejmě ve mé zprávě spousta také politických záležitostí, Eh, které mají co dočinění s tou zprávou jako takovou. Jde tedy o eh, všeobecnou strukturu toho odměňování a premií eh, na úrovni celoevropské, dále také záležitosti, které souvisí také s pravidly Mezinárodního měnového fondu a tak dále. Takže kolegové, to by bylo všechno, co jsem chtěl na úvod říci. Děkuji. Děkuji. Pana Haglund, myslím, že žádal o slovo. Stinoví zpravodajové chtějí slovo? Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také eh, zpravodaji za velice zajímavé téma. A já osobně také cítím, že možná je i novým symbolem toho, jak daleko může dojít politický populismus, takže je třeba postupovat velice vyváženě. Mějme na paměti, že zapotřebí přijmout opatření k regulaci odměn, ale do určité míry. Je třeba si vyjasnit, do jaké míry my jako politici Eh, můžeme zasahovat, protože na druhé straně je zde i zodpovědnost podniků toho, jak si upraví odměňování svých vlastních představitelů. Já jsem přesvědčen, že se nám podaří najít společné stanovisko se stínovými zpravodaji u celé řady bodů. Pár velice stručných poznámek, protože máme málo času. Myslím, že celá ta zpráva je dobrá. Pár prvků eh, je u mne sporných, například eh, hlavní důvodu finanční krize. To si myslím, že je trochu přehnané tvrzení. Eh, pak je tu pojišťovací fond, který by možná podle mě měl být eh, podle mě fond stability. Pak je tu otázka toho, zda mají být odbory zašleněny o vyjednávání o odměňování manažerů. Já si nemyslím, že by bylo nutné zabývat se nejvyšším a e, nejnižším e, platem či odměnou pro e, zaměstnance. To by si měl vyřešit podnik sám, podle mne. Pak tu jsou určitá procenta, která vyjadřují, do jaké míry můžete získat prémii, kolik procent to může být. Nevím, zda to je opravdu to nejlepší řešení, napsat nějaká procenta. Možná, že to je jediný eh, možný způsob, ale stejně se mi to příliš nelíbí. Ohledně bank bylo by dobré si připomenout, že alespoň v severských zemích mnoho bank se zakládá tedy jako nadace, takže celá řada těchto opatření se jich netýká. A proto je třeba tedy zvážit situaci, specifickou situaci severského bankovního sektoru. A pak je tu e, tato myšlenka na daň e, z odměn. A tím se taky musíme zabývat dál. Já tu mám několik pozměňovacích návrhů v hlavě, ale myslím, že je možné sestavit celkově dobrý dokument, který bude řešit nejhlavnější problémy, které se týkají odměňování. Musíme se podívat e, Eh, na situaci reálně a snažit se především zajistit solidní, eh, udržitelné odměňování eh, lidí pracující v tomto odvětví a snažit se nevést populistickou diskuzi po ekonomické krizi. Takže je třeba zachovávat zachovávat rovnováhu. Myslím, že v této chvíli jsme této rovnováhy ještě nedosáhli, ale podle mne to je dobrá zpráva. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pan Kamfan. Děkuji. My schvalujeme linii a tón této zprávy. Mm, dost nesouhlasím s tím, co uvedl předřečník eh, od eh, liberálů, který ví, že odměny eh, jsou interním, mm, interní úpravou každého podniku. V určité chvíli se stávají součástí systému, protože se nejedná jen o otázku odměňování jednoho jednoho vedoucího představitele jedné firmy, ale stanou se časem součástí určitého systému odměn, protože ta kritéria se vyvíjejí a stanou se tady politickou otázkou. Jako ve většině členských států dochází ke kolektivním dohodám nebo na základě nějakých veřejných pravidel se definují minimální mzdy a podobně, tak my nemáme ani žádný důvod se domnívat, že odměňovanců by nebylo tedy politickou záležitostí, protože eh, eh, my souhlasíme s tím, že politikou není eh, stanovit konkrétní plat nebo konkrétní odměnu, ale je třeba stanovit určitá pravidla, která by umožnila akcionářům, vedoucím představitelům firem, aby si v rámci těchto pravidel vyjednali své mzdy a odměny. A já vítám návrhy zpravodaje a e, další legislativní návrhy, které mohou zejít e, z našeho výboru. Mám tři krátké poznámky. První se týká skutečnosti, že akcionáři musí mít možnost definovat a hlasovat nebo také zamítnout odměnu e, vedení podniků, protože cílem je správné řízení podniku a je třeba, aby akcionáři viděli do těchto otázek. E, tou pohyblivou e, částí odměny e, tato pohyblivá část musí být tedy omezená a musí, pl, musí plnit finanční kritéria. Často se vedení podniků v Evropě Eh, odlišuje od eh, vedení amerických podniků na základě historických eh, podmínek. A já si teď myslím, že teď jsme se trochu vrátili zpět a myslím si, že třeba znovu zavést další kritéria, jako jsou kritéria sociální zodpovědnosti, zodpovědnosti za životní prostředí, při stanovování této proměné složky odměn pro vedoucí představitele podniků, pro jejich vedení tedy. Já tedy souhlasím obecně s tónem zprávy a drobnosti vyjednáme. Děkuji. Vicky? Budu se snažit také mluvit stručně. Děkuji zpravodaji. Vedli jsme dobrou diskuzi minulý týden a souhlasím s velkou částí toho, co předeslal. Samozřejmě, že nesouhlasím úplně se vším, ale e, z mnoha body. Velice mě těší, že se zabývá širším pohledem na řízení a zprávu podniků, nejen tedy odměnami. A z pohledu OECD je vidět eh, rozdíl, eh, který se týká rizika Eh, když se, roz, když se přijímá rozhodnutí v nějakém podniku, eh, může to být buď riziko, které zůstane na, ve vašem rozpočtu, nebo to může být eh, riziko, které nějak rozložíte. A komisi tedy zajímá nejen zpráva bankovního systému jako takového, ale jedná se o vnější a vnější auditory, jedná se o spolupráci s právníky, kteří také vyslovují své stanovisko o různých podnicích o ratingu takže se jedná o dohlížecí činnost ve Velké Británii. E, už e, dohlížecí orgány hovoří se členy správních rád nebo vedení podniků a to je tedy věc, která by mohla být převzata i po Evropě. A je třeba to vidět eh, v určitých proporcích, protože jsou určité drobné finanční instituce, které jsou tak drobné, že by snad pro ně nebylo rozumné, aby měli eh, takovýto výbor pro zprávu eh, odměňování managementu. A měli bychom tedy uvažovat o Eh, o tom, že pokud eh, eh, se kvůli našim pravidlům některé firmy přestěhují mimo hranice EU do daňových rájů, tak riziko zůstane pouze bude přesunuto jinam. Já, paní předsedkyně říká, prosím, pokud nepotřebujete mm, nyní konkrétně promluvit, předávám slovo později, přesně něco říct zpravodaj, abychom ušetřili čas. Ano, já budu také velmi stručný. Já jsem si samozřejmě všechno zapsal a s napětím čekám na všechny pozměňovací návrhy. Jsem si jistý, že mezi nimi budou některé, které budou opravdu velmi zajímavé. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. května a budeme probírat pozměňovací návrhy 1. června, abychom 22. června mohli hlasovat ve výboru abychom mohli tuto téma přednést na červencové plenárce. Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu, a to je bod číslo 6, a to je regulace obchodování s finančními nástroji nazvanými dark pools a podobně. A toto je první výměna názorů o tomto tématu, o právě z vlastní iniciativy. Já předávám slovo zpravodajce paní Swinburne. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za to, že může dojít této první výměně názoru. Podle mého je opravdu nutná. Já chci po eh, protože několik eh, poslanců mě gratulovalo eh, k, ke zprávě o bazénech. Takže možná bude zapotřebí, abychom se trochu vyjasnili pojmosloví. MIFID. Hodně jsme slyšeli o MIFID, to jsou ty nástroje finančního trhu a jedná se o regulaci trhu do níž patří i e, směrnici o využívání trhu, o tra- směrnici o transparentnosti na trhu MIFID, byl široce přijímán. E, v roce 2007 byl před finančním sektorem, investory a dalšími aktéry. Nicméně musíme mít na paměti, že při revizi MIFIDu, k čemuž dojde tedy příští rok, to znamená tři roky po začátku implementace, a že e, zavedení MIFIDu e, souvisí také s dobou, kdy došlo k největší nestabilitě na finančním trhu. A proto tedy teď došlo ke kumulativnímu dopadu jak krize, tak e, opatření MIFID. Hlavním bodem legislativy MIFID bylo navýšit konkurenceschopnost a lépe harmonizovat finanční trh v Evropské unii. Zdá se, že všichni aktéři při toto uznávají, že zrušení pravidel zejména zejména eh, při obchodování eh, s eh, dluhopisy snižovalo náklady, že to zlepšilo ochranu spotřebitele a zlepšilo to vůbec fungování finančního trhu a schopnosti plnit tedy cíle. A proto my se chceme zaměřit na infrastrukturu trhu, zejména na různé obchodní platformy. Jedná se o pravidla eh, transparentnosti před prodejem a po prodeji eh, ohledně různých druhů cených papírů a o eh, to, že MIFID se zabývá především prodejními mechanismy u okénka, tedy mm, přímo zákazníkovi. Krize způsobila změny a mnoho dalších prvků do našich jevů způsobilo změny na finančním trhu, včetně tedy zavedení MIFIDu. Došlo k rozšíření nových tel, eh, technologií, algoritmického obchodování, vysokofrekvenčního obchodování. A důležité je, že všeobecně se přijímá, že eh, takovýto nový obchod, toto nové druhy obchodu potřebují specifickou regulaci a novou transparentnost. Je to nové fázi technologií, využívání technologií a při tomto volání po transparentnosti tato zpráva se zabývá právě těmi temnými místy, tím, těmi dark pools a různými výjimkami z legislativy legislativy MIFID. Obchodování v eh, době od eh, přijetí MIFIDu nám ukázalo, že jsou tu některé oblasti jasné a některé méně jasné a je zapotřebí získat vyšší transparentnost v těch, v těch stinných stránkách na všech platformách, včetně tedy tradičních eh, burs, tradičního obchodování nebo MTFs, takzvané, což jsou mnohostrané obchody a takzvané SIS také využíváním obchodů, které, eh, ke kterým dochází na přepaškách, eh, prostřednictvím brokerů, těm se říká BCN. Ty vždy existovaly už před MIFIDem, ale nyní probíhají především na elektronické platformě. A dochází k ním tedy eh, v, rám, v rámci OTC nepříliš transparentně. Teď Cezar sbírá, sbírá údaje o tom, k čemu dochází tedy v, to, v té stinné stránce eh, finančního trhu a eh, snaží se o to, abychom získali lépe eh, větší informace. Je, třeba, aby k tomuto došlo, protože se proměňuje finanční trh. Ve Spojených státech dosáhli většího pokroku než my v, v EU a snaží se zjistit, snažíme se zjistit, zase můžeme poučit ze Spojených států u transparentnosti těchto temných míst finančního trhu. Finanční eh, finanční orgány eh, říkají, že pouze 1% či méně se odehrává v těchto obchodů, se odehrává v těchto temných eh, místech finančního trhu. Já bych navrhla, aby si poslanci přešetli několik dokumentů o tomto tématu, o těch dark pools, tedy těch temných místech finančního trhu a způsobě k ním dochází k těmto operacím. V roce 2010 paní Lagarde připravila text, který proto je velice zajímavý. Máme konzultační dokumenty, které jsou velice užitečné. A skupina TABB předložila zprávu v roce 2009 v říjnu, která se zabývá eh, temnými obchody v Evropě, nebo obchody ve stěných místech eh, finančního trhu a doufám, že tato výměna názorů povede k dalšímu vyjasnění tohoto tématu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Hlásí se někdo o slovo? Kyneme někdo rukou? Ne, pane Kafene? Ole, pardon, nevěděla jsem vás. Nejprve tady Ole Schmidt. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji Kate za tvé úvodní vystoupení. Moje první otázka je, co s tím hodláte dělat? Domníváte se, že je to pro trh dobré nebo zlé? A možná byste nám mohla nastínit, co si vlastně o to myslíte. To je totiž klíčové. Jde o něco, co by mohlo být pro trh dobré, pro tvorbu cen a vlastně to přispívat k lepšímu fungování trhu. Já jsem se také pokusil nastudovat si dokumentaci nevěděl jsem, že vypracováváš zprávu o, vypracováváte zprávu o bazénech, ale pokud používáte slovo temný, dark a obchodování, temné obchodování, tak samozřejmě vzniká dojem, že to je něco nekalého. Když jsme se bavili o Mefiru, a to, ten, to tenkrát bylo opravdu nadlouho, jedním z hlavních argumentů a z klíčových slov byla transparentnost. Každý na trhu by měl mít možnost vědět, co se tam děje. Já sám jsem drobný investor a alespoň bych rád měl jistotu, že Eh, ne každý den investuji v temnotách. Myslím si tedy, že můj hlavní argument je ten, že pokud by šlo o velkou část trhu, a je pravda, že ten podíl vzrůstá v Evropě, tak eh, pak bychom si měli klást otázku, zda bychom to neměli nějak ošetřit. A pokusit se zajistit větší transparentnost, aniž bychom přišli o klíčový nástroj pro, pro to, jak přistupovat k tomuto typu obchodování. Protože to, co si řekla Kate vlastně, že nové informační technologie proměnily trh, to je pravda. Bylo mnohem snažší to řešit, když se velké objemy eh, akcí prodávaly v dobách, kdy to obchodování se dělalo přímo na burze, ale dnes už to tak nevypadá. Jak um, asi cítíte, já vůbec nemám jasno v tom, kterým směrem bychom se měli ubírat, o co bychom měli usilovat. Ale určitě se mi nelíbí, pokud se s nějakým finančním nástrojem zachází eh, jak si v temnotách. A bavili jsme se o kapitálových požadavcích. Samozřejmě všechno by mělo být transparentní a všichni účastníci na trhu by alespoň měli, být, měli mít možnost vědět, co se děje, k čemu dochází na trhu, když se účastní tohoto citlivého obchodování. Děkuji, Ole. E, nyní Arlene. A řekl jste v anglicky sensible nebo sensitive, to je rozumné nebo citlivé obchodování. E, já chci poděkovat e, Kay za její prezentaci. Musím říct, že v tom stále jako stínová zpravodajka za svůj klub nemám více jasno, ani jaký bude jaksi rozsah té věci, nebo jaká témata se snažíme řešit ty eh, temné zdroje likvidity určitě jsou pro eh, část poslanců zdrojem eh, obav, že chybí transparentnost, dále nemáme spolehlivé údaje o výskytu těchto temných zdrojů, takže pokud nemám spolehlivé statistiky, nevím, do jaké míry můžeme jak si projednávat tuto oblast a, a vůbec jistě, za to skutečně je nějaká temná složka finančního trhu. V těch článcích, které jsem četla, se neříkalo jasně, že by to nějak souvislo s finanční krizí, ale hovořilo se o eh, znepokojení z toho, že máme jaksi dvou, dvě vrstvy trhu, že se zvyšuje objem tohoto takzvaného dark pool trading a samozřejmě to souvisí i s důvěrou veřejnosti ve finanční trhy a s nedostatkem transparentnosti. Takže to budou asi ta klíčová témata, která bychom měli řešit. A souhlasím s Ole Schmidtem eh, v tom, že si musíme klást otázku, zda tady existuje riziko, jaké to má přínosy, eh, jakou hodnotu mají tyto eh, tamné stroje eh, likvidity, protože lidé říkají, že ty tamné stroje přispívají vlastně k likviditě. A pokud se snažíme navýšit likviditu, posílit ty, tak by to mohlo mít svoje přínosy. Ale zároveň jsem četla u některých obchodníků v této oblasti, že si myslí, že by to mělo být zveřejněno. Dokonce tedy i ti, kdo obchodují s, těmito, s touto likviditou, mají někde tento názor názory se samozřejmě liší. Takže já si myslím, že stínoví zpravodajové eh, by se asi měli snažit zaměřit eh, na nějak něco konkrétního, ne pouze na směrnici MIFID. Mě by zajímalo skutečně, jaké jsou přínosy tohoto segmentu trhu. Někteří říkají, že to má být ponecháno, jak si eh, ve stínu, v temnotě, tak aby se zabránilo destabilizaci trhu, ale pak zase je třeba nahradit potenciální škody kvůli nedostatku transparentnosti a asi reálnou obavou, reálným důvodem ke znepokojení je, že eh, v neregulovaných sítích eh, nám začíná narůstat objem obchodování eh, s těmito dark pools. Možná se nedobereme dna ve všech těchto otázkách, ale myslím si, že tady to hlavní zaměření naší práce by se měla týkat právě e, těchto bodů, těchto témat. Možná budeme potřebovat další analýzu, další šetření nějaké, možná budeme muset požádat komisi, aby to e, detailněji prostudovala, ale asi nevím, zda bychom zda bychom se pouštět do technické diskuse jako o MIFIDu, e, pre-trade, post-trade a tak dále, transparentnost. Myslím, že tady jde o širší téma, měli bychom vlastně řešit tu podkladovou hlubší otázku transparentnosti a likvidity. Děkuji, nyní Pascal. Děkuji, já, jsem souhlasím, já souhlasím s tím, co právě řekla Arlene. Eh, máme také zde příležitost, jakožto Evropský parlament, předložit politické návrhy, které Tady přijdou ještě předtím, než bude eh, změněna směrnice MIFID, jak ohlásila komise. A máme tady možnost eh, vstoupit do té diskuse a ještě jednou chci říct si, že i v tomto bodě u tohoto tématu je dobré, že takto postupujeme. A možná tady stále ještě hledáme, jaké jsou ty přínosy těchto dálpus, těchto temných strojů likvidity, ale především tady jde o určité eh, nevýhody, o těch nevýhodách se již hovořilo. Eh, myslím, že už máme zkus, takže do toho nebudu znovu zabíhat, ale je zde tedy jednak nedostatek transparentnosti. Jeden ze závěrů z ponaučení z krize byl, že potřebujeme, eh, aby trhy lépe fungovaly a eh, Dark Pools je právě opak našeho snažení, protože tady je méně transparentnosti, větší neprůhlednost a tím větší je vždy možnost jak si těžit z těch různých mikrorozdílů mezi kotací na různých obchodních místech Eh, pak se zvyšuje, jak se to vysokofrekvenční obchodování eh, a vlastně to nemá žádný užitek, žádný přínos pro danou ekonomiku, vůbec žádný. Jedině to tedy posiluje nestabilitu, neprůhlednost a to samozřejmě ve prospěch hlavních aktérů, kteří eh, kteří spustili eh, tento vývoj a kteří z toho mají přínos a to jsou opět, to musím říci, velké banky, především evropské banky. Ředitelé podniku, teď mám na mysli Francii, nemám příklady odinut, eh, jsou eh, ředitelé kotovaných podniků na burze, kteří říkají, že je absolutně nutné tento systém zrevidovat, přepracovat, protože je kontraproduktivní pro velké podniky, které už nevědí, kdo dává příkazy, kdo eh, zaujímá ty pozice, kdo vlastně drží jejich kapitál. A myslím si, že je důležité vyslechnout jejich pohled na věc, na věc eh, s tím, že jejich názor samozřejmě může být trochu jiný než názor bank, které to samozřejmě, které tady samozřejmě budou hájit své vlastní zájmy, protože z toho banky především mají přínos tohoto systému. Uh, Eh, především směrnice MIFID umožnila snížit eh, transakční náklady, ale s tím, že jsme znásobili platformy a znásobili eh, kotovací prostory, také jsme znásobili transakce. A když se nakonec podíváme na náklady na jednotku, ty se snížily, když se podíváme na celkové náklady, na zprostředkování, vývoj těchto nákladů za několik let, tak tam nedošlo k, ke snížení. Čili ani investoři z toho vlastně nemají přínos. Eh, veliké zisky má opět velice omezená skupina hráčů aktérů na trhu a jakožto eh, legislativci si myslím, že bychom se k tomu měli vrátit, k tomuto tématu. Děkuji, Catherine. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji naší zpravodajce a stínovým zpravodajům. Já souhlasím s těmi, kdo hovoří o zásadní významu transparentnosti. Slovo dark plus temné zdroje zní jako něco velice nebezpečného, co se skrývá někde v temných vodách. Stále se nejsem jistá u té souvislosti s Meferem a se, se zveřejňováním před e, provedením obchodu, před realizací obchodu. Já si myslím, že to tady se musíme rozhodnout, zda jsme proto, aby se to řešilo v rámci této zprávy, anebo ne. Eh, zpravodajka hovořila o celé řadě dokumentů. Myslím, že by bylo užitečné pro tento výbor, kdyby sekretariát zajistil pro všechny přístup k těmto dokumentům, ať již po mailu nebo přes webové stránky nebo nějakou jinou cestou. Eh, čím více to bude mít k dispozici, tím lépe. A dále pokud vím, komise zorganizovala workshop k těmto daným zdrojům likvidity, Dark Pulse. Bylo by zajímavé vědět, kdo se účastnil a nebo kdo e, tam přednášel a také, jaké byly výstupy z tohoto workshopu. E, souvisí to také s přeskovem směrnice MIFID. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Jistě vás nepřekvapí, že já jsem zvána na většinu workshopu komise a většinou se tam e, nedostanu, protože musím například sedět tady a Někdy je je to opravdu škoda, že běží tolik zajímavých věcí a my se tam nedostaneme. Já bych tomu řekla pár věcí. Jednak pokud je o název této zprávy z vlastního podnětu, který je, je to trošku neobvyklé, končí to slovy dark pools, je temné zdroje a podobně, ale eh, my eh, tady jsme o něco se snažili a systém trošku eh, selhal ale chtěli jsme mít možnost se zabývat i dalšími věcmi, například algoritmickým obchodováním, což není nic temného. Bývá to na té druhé straně trhu, ale je to velice rychle a s vysokou frekvencí. Takže e, jsou zde různé věci, které souvisí s infrastrukturou, e, které bychom mohli pojmout do této zprávy a proto to má tento poněkud zvláštní název. Samozřejmě čím e, s tím, jak postupně přicházejí další věci z komise, o kterých se postupně dovídáme, tak eh, na to potřeba nějak reagovat a nemáme to, jak se pod jakou zprávu zařadit, tak ta, tato zpráva by se na to mohla právě hodit. To ještě uvidíme. Mne by zajímalo, jak zjistit, jaké jsou dopady algoritmického obchodování, jaké jsou jeho přínosy a naopak nevýhody. Také mne zajímají ty takzvané dark pools, tamné zdroje likvidity, co se děje, když eh, začneme překračovat Prahy. Eh, třeba nedojde přímo k převzetí, ale eh, mohou vznikat pozice, kterých si trh včas nevšimne. A i když máme transparentnost post-trade, tedy po obchodování, tak to není ještě úplně to samé. Takže to by mě zajímalo, pokud jde o údaje a přeskum, je pravda, že tady trošku se poštíme do eh, pole, které tak trošku neznáme a doufáme, že s tím, jak budeme zprávu dokončovat, budeme mít k dispozici více údajů. Sekretariat se pokusí také eh, schromáždit eh, na jednom místě linky, odkazy na jednotlivé dokumenty. Takže připravte se na Eh, něco velkého, co vám přistane v mailové schránce. Tolik ode mne. Kej, chcete k tomu ještě něco říci? Eh, já bych ráda poděkovala všem, kdo vystoupili v této diskusi. Je pravda, že to všechno probíhá jaksi eh, v temnu, je velice těžké dostat se k údajům. Všem ta zpráva je aktuální, protože regulátoři v posledních devíti měsících pro Cesar, Cesar pardon, tyto údaje, takže ty údaje budou v průběhu několika příštích týdnů k dispozici. To budou spolehlivé údaje od regulátorů a eh, než budeme zprávu dokončovat, tyto údaje budeme mít k dispozici. Eh, zda je to věc dobrá nebo špatná. Určitě eh, vy, kdo jste tady byli, když se vyjednávaly výjimky z MIFIDu, byly tam důvody pro výjimky u blokové obchodování. Ono to všechno zní krásně, ale hraje to svoji roli na trhu. Otázka ovšem je, na jaké E, úrovni vlastně to začíná mít dopad na tvorbu cen e, a na efektivitu obchodování na trhu pro všechny. E, proto si myslím, že musíme velice detailně se zabývat transparentností před obchodováním výjimky, výjimkami z ní a také tím, jak probíhá výkaznictví post-trade, tedy po obchodování. Zatím to není nastaveno konsistentně a lidé tomu odkládat toto podávání zpráv až o tři dny. Uh, já zatím nemám žádný příklad toho, kde by třídenní odklad byl odůvodněný. Jsou jiní eh, účastníci na trhu, kteří tři dny nemají přístup k informacím. Pokud eh, se ty eh, údaje mají poskytovat, proč ne na konci obchodního dne, obchodovacího dne. Čili můžeme se zabývat celou řadou dalších věcí. Myslím si, že v novém věku transparentnosti by bylo obtížně zdůvodnitelné, proč tady máme pořád tu možnost odkladu o tři dny. Údaje přicházejí, nové údaje přicházejí každý den. Skutečně se budeme muset probrat velkou spoustu informací a v nadcházejících týdnech eh, nás doufejme čeká prezentace cestru na workshopu, který proběhne, myslím, že 12. května, doufám, že to říkám správně, že tam eh, bude eh, velký blok, kterého se má účastnit cestr a také každý ze zástupců obchodních míst a také institucionálních investorů, má přijít a prezentovat, co je dobré a co je špatné na těchto obchodních eh, místech a algoritmickém obchodování a všem dalším, co eh, se objeví mezi doby. Technologie se změnily, svět eh, v posledních třech letech pokročil velice rychle kupředu, pokud je elektronické obchodovací platformy a myslím si, že bude důležité se zabývat touto infrastrukturou, tak abychom mohli začít vypracovávat ambiciozní plán pro to, jak si přejeme, aby trh vypadal a jak by bylo možné posilovat transparentnost, aniž by to šlo na úkor e, potřebných výjimek. Čili já si myslím, že e, je, jde o to, aby se neobcházely i výjimky na trhu e, OTC, to je přes přepážku. Byla bych ráda, kdyby to probíhalo inkluzivně, kdyby se stinoví zpravodajové scházeli velice často, eh, zatímco se ještě osaháme rozsah celé té věci a zatímco nám stále přicházejí eh, data od národních eh, vnitrostátních regulátorů a od sestru. Já vím, že ten časový rámec je dosti těsný, ale rozešleme tedy termíny schůzek a doufám, že co možná nejvíce z vás bude moci přijít a že ty schůzky budou probíhat pravidelně. V každém případě vám děkuji za vaše prvotní vstupy do diskuse. Myslím, že jsme naladěni stejně a my jsme ještě vlastně na první stránce celé věce je dobré se to vyměnit měnit názory na začátku. Eh, děkuji. Myslím, že jsme skoro dohonili ten časový sklus. Máme tady eh, Maria Valenzu z komise, takže panu Mariu Valenzo, dám jí slovo. Omlouvám se, že, že dávám slovo komisi po vystoupení z zpravodajky. Pokud se k tomu ještě budeš chtít vyslovit, eh, tak samozřejmě budeš mít možnost, eh, pokud tedy nám neuplyne příliš mnoho času. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice vítám tuto iniciativu ze strany Evropského parlamentu a eh, také je podobné i naše, náš způsob myšlení. Všechny tyto eh, projevy i zpráv vlastní iniciativy se zaměřuje přesně na ty body, na které se musíme zaměřit při revizi MIFIDu. Když se vrátíme právě těm jednotlivým eh, bodům, o kterých hovořili poslanci, myslím, že to jsou dvě důležitá témata, která se neustále vynařují. To transparentnost a eh, spravedlivost a konkurenceschopnost, hospodářská soutěž. Myslíme, že tato pravidla byla nastavena jasně MIFIDem, nicméně je třeba po těch pěti, šesti letech po přijetí MIFIDu zkontrolovat, zda tato opatření skutečně plní uvedené cíle. Myslím, že se shodneme, že potřebujeme potřebnou úroveň transparentnosti a um, férovou hospodářskou soutěž. Takže je třeba zjistit, do jaké míry ty dark pools skutečně pomáhají jak tvorbu, tvorbu cen, tak předcházejí eh, destabilizaci a vytváří stabilizaci a jak to mm, funguje v těch eh, netvorcích nebo v těch eh, operacích na finančním trhu. Zda je zapotřebí toto všechno regulovat nebo regulovat nějakým jiným způsobem než do posud. Takže my sdílíme ty též cíle a sdílíme i názory, což je velice dobré, a teď se vrátím k tomu workshopu o transparentnosti. My jsme neorganizovali nějaký formální seminář, bylo to neformální setkání. A při některých příležitostech místo toho, abychom se scházeli z s různými um, aktéry z různých, z různých odvětví, tak jsme se prostě sešli všichni v jedné místnosti. Ale já chci využít této příležitosti k tomu, abych poukázala na to, že vedeme formální konzultace s Evropským parlamentem. Doufáme, že budete moci být přítomni eh, naší setkání s odborníky a chceme zorganizovat veřejné slyšení o MIFIDu, pokud možno v září. A uvědomíme vás o tom a byli bychom rádi, kdyby tam mohli promluvit někteří poslanci na tomto veřejném slyšení. Děkuji za slovo. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Jak jste už slyšeli, dalším krokem v tomto procesu je tedy seminář 12. května. Nemáme zde žádná další data, která by se týkala tohoto tématu a můžeme tedy přejít k bodu číslo 7 na pořadu jednání, jímž je Projednání návrhu zprávy o ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nespůsobilými k oběhu. Pan Binev má slovo. Thank you, Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu hovořit bulharsky, protože je to opravdu velice technický text. Prvou bych Vážené kolegyně a kolegové, chci vám poděkovat za to, že jste mi svěřili tuto zprávu. Cílem této regulace je vytvořit postupy, které by se týkaly ověřování platnosti euromincí a e, zacházení s euromincemi, které nejsou vhodné dalšímu oběhu. Padělání euromincí je velkou hrozbou, zejména e, pro ty e, nejvyšší hodnoty. A proto ověřování, na druhé straně ověřování pravosti může být problematické pro instituce, které to mají činit. Takže toto vytváří určité rozdíly mezi eh, úrovní ochrany měny v jednotlivých státech. Navrhovaná regulace připravuje právně závazný nástroj, který bude nezbytný pro vytvoření společné metodiky pro ověřování eh, euromincí v celé EU. Tato pravidla by měly být využívána patřičnými institucemi. V tomto kontextu stávající návrh usiluje o to, aby byly účinně prováděny společné postupy v celé eurozóně a tyto postupy, aby se zaměřily na ověřování pravosti euromincí v oběhu a aby se zaváděly kontrolní mechanismy těchto postupů. Jako zpravodaj souhlasím s přístupem komise a s návrhy rady. Abychom ještě zlepšili text, chceme zavést několik pozměňovacích návrhů k návrhu komise. Jedním z hlavních cílů nařízení je zajistit, aby instituce zaručovaly, že euromince vracené do oběhu jsou podrobovány postupu ověření pravosti. Toto ověření by mělo být prováděno e, třídícími stroji e, na seznamu podle článku 523 a nebo řádně proškolenými pracovníků. Vzhledem k tomu, že ověřování pravosti oromincí nevyhnutelně působí náklady institucím, navrhuji, aby měli právo na manipulační poplatek. Doposud jsme hovořili o institucích, což je tedy obecný pojem, ale já eh, bych rád, aby se mm, hovořilo o autorizovaných eh, orgánech, které mohou ukládat poplatky tak, aby pokryly své vlastní výdaje, své náklady. Tímto textem by bylo nahrazeno stávající znění textu. navrhujeme přidání nového odstavce. Tento odstavec by umožňoval přechodnou dobu tří let od 1. ledna 2012. Členské státy by mohly získat zvláštní výjimky od ustanovení první věty článku 4 odstavec 1 pro eh, třídičky mincí, které byly využívány v době, kdy nařízení vstoupí v platnost a které se osvědčily při odhalování padělaných euromincí nebo mincí nespůsobilých k oběhu a jiných mincím podobných předmětů. I když nejsou na seznamu podle článku 5 dostavci 3. Tyto výjimky by byly přijaty po konzultaci se eh, skupinou odborníků na padělání mincí. Co se týče 6.2, článku 6 odstavec 2, jsme přesvědčeni, že členské státy by měly mít povinnost zavést takové postupy a pokyny, aby zaručili řádné a dostačující školení pracovníků, kteří se budou podílet na ověřování pravosti euromincí. Nutnost tohoto požadavku zdůrazňuje Rada a my jsme zavedli další e, objasnění v tom smyslu, že členské státy obdrží ujištění od institucí ověřujících pravost mincí, které pracovníky zaměstnávají, že byli skutečně řádně proškoleni. Co se týče těch tříček mincí, které jsou v každém členském státě ověřovány, došli jsme na kompromis 25% celkového kumulovaného objemu vydaných euromincí do konce předešlého roku v daném členském státě. To je eh, rozumné množství nejen pro malé členské státy, ale i pro ty členské státy, kde počet třídíček je velký. Současně se, jsme přesvědčeni, že to je minimum, které je třeba učinit, abychom abychom dodrželi hlavní cíle nařízení, tedy eh, chránili euro proti padělání. Navrhli jsme ještě další ustanovení, které eh, by se mělo týkat většího množství těch třídiček používaných eh, dlouhodobě. Je třeba kontrolovat jejich stav pravidelně společně se specialisty jsme zjistili, že vzniká jakýsi plyn, kdy se otevírá kontejner, což je způsobeno chemickou reakcí. způsobovanou chemickými látkami, eh, pokud jsou používány v nesprávném množství. Takže pokud, je tato, pokud tato práce by měla eh, zároveň přinášet i určité riziko pro, eh, pro zaměstnance, kteří eh, by se tímto zabývali, je třeba také žádat o určitý zvýšený manipulační poplatek, který by to zohledňoval ve výši 20 Navrhujeme zavedení následujících požadavků. Komise poté, co obdrží, analyzuje zprávy z členských států, měla by Eh, ekonomicko-finančnímu výboru předložit eh, informace ohledně ověřování euromincí a euromincí, které již nemohou složit dalšímu oběhu. Na závěr bychom rádi zmínili, že tato zpráva byla sepsána v plném respektu principu subsidiarity a proporcionality. Rád bych poděkoval všem, se kterými jsem spolupracovala, zástupci rady, eh, komise, politických skupin a také bych rád poděkoval Olafu za to, že se se mnou, s námi podělil o své zkušenosti. Děkuji. Pan Preda. Eh, hea eesistuja. Eh, tänan esmalt sotsiaaldemokraatide variraportöörina Já bych rád poděkoval zpravodaji za jeho vynikající zprávu. Vím, že to není téma, které by vyvolávalo velkou politickou diskusi, ale je to nicméně téma, jehož bych se rád dotkl a učinil k němu několik návrhů. Protože jsem se obeznámil s tímto tématem a mám pro vás určité podněty. Za prvé se domnívám, že je velice důležité definovat minci nespůsobilou k oběhu. Tato definice je nesmírně důležitá, protože by zjednodušila, usnadnila porozumění textu. Myslím, že když eh, se o tom jednalo v Ratě, nebyla definice vnímána jako něco až tak důležitého, ale pro mne to je důležitá věc a myslím, že Evropský parlament by to měl projednat. Dále stroje, které nyní třídí mince, které jsou v oběhu, kdy by měly mít tyto stroje obměněny? Měli bychom nastavit nějaký termín, nějakou lhůtu? Vždy, když někdo vymyslí nový způsob eh, padělání, tak nemůžeme pokaždé začít vyrábět nové stroje. Jinak bychom byli skutečně pravidelnými eh, zákazníky výrobců těchto strojů. A dále, eh, když je nějaká mince nespůsobila eh, k oběhu, co, eh, co se s ním má udělat? V bodě 1b se hovoří o tom, že pracovníci musí být proškoleni v souhlase s pravidly uplatňovanými danou členskou zemí. A já si myslím, že bychom měli mít celoevropské jednotné proškolování podle společných pokynů. Domnívám se, že text Evropského parlamentu je velmi dobrý. Jenom na některých eh, místech eh, se mi zdá lepší text zešlý z rady. Myslím, že bychom vždy eh, měli volit tu nejlepší formulaci, to nejlepší znění a předložím určité pozdělací návrhy jménem své politické, jménem své poslaneckého klubu. Děkuji, Silvie. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za jeho práci na tomto tématu, které je skutečně eh, dosti technické povahy a zároveň v kontextu vypadl mikrofon. kontextu toho, co se děje v Řecku, protože otázka důvěry je v Řecku je měnu, nejenom v mince, je otázku společného zájmu. A proto si myslím, že vše, co by šlo směrem eh, k posílení evropského přístupu eh, v této věci, mi připadá důležité. A dále si kladu otázku, možná trochu loupou, nevím, ještě jsem se tím nezabývala, ale jakou roli v tom se hrávají dnes jednotlivé centrální banky jednotlivých zemí. Vytváříme různé instituce, vytvořili jsme systém, celoevropský systém eh, centrálních bank, je tam propojení Evropské centrální banky a eh, bank členských zemí, aby se kontroloval objem eh, prostředků, které jsou v oběhu. A toto je možná jeden z praktických aspektů této věci. A je zde otázka tady důvěry, je zde také snaha nezvyšovat příliš počet institucí a orgánů, které hm, zastavují do této oblasti. Děkuji. Pity. Eh, eh, Je škoda. Já bych jenom rád učinil jednu poznámku. Připadá mi trochu ironické, že zatímco se bavíme o ověřování pravosti a podobně u euromincí, v mé domovské země se vede bouřlivá diskuse o tom, zda by některé země měly být vyloučeny z eurozóny. Mně to připadá velmi, velmi ironické. A to, že i vedoucí eh, představitelé tohoto výboru si vzali slovo v té německé diskusi a snaží se rozdělit eurozónu. Možná to je téma, které bychom měli v nějaké fázi projednat, protože jinak tato diskuse, kterou tady teď vedeme, je možná trošku prostá smyslu. Ještě někdo chce hovořit o mincích? Já musím říct, že to není debata o eurozóně, i když je pravda, že bychom ji někde měli vést. Já jsem jenom chtěla říct, že podporuji to, co řekl Sven. Předsedkyně, um, uvidíme, kde nalezneme v našem eh, programu prostor pro diskusi o eurozóně. Máme zde zástupce komise Janise Senakise. Pokud si chcete nyní vzít slovo, je ta pravá chvíle, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, dovolte mi říct jenom několik slov. Já bych rád poděkoval panu Benevovi za jeho zprávu. mohu říci, že tato zpráva je zároveň konstruktivní a napsaná v duchu spolupráce. Je konstruktivní, protože body, na které upozorňuje, představují skutečné zdokonalení původního návrhu a dále je to zpráva kooperativní, protože pan Benev eh, svolal eh, celou řadu schůzek a eh, pozval na ně všechny odborníky pro tuto oblast a podařilo se mu schromáždit a sestavit na jednom místě všechny nejdůležitější body a rozumné body. Proto za komisi bych rád vyjádřil celkovou celkový souhlas eh, s návrhem pana Beneva. Možná tady zbývají některé drobné detaily, eh, které možná bylo možné ošetřit trilaterálně, eh, tedy trojstraně, ať již neformálně či formálně se sekretariátem rady a s předsednictvím. Eh, rád bych poskytl určitá technická vyjasnění na otázky, které zde zatím zazněly. Eh, definice nespůsobilých mincí, to byla první otázka. Definovat mince nespůsobilé k oběhu, to je věc, o kterou jsme se pokusili již dříve. Všichni si vzpomeneme, že jsme vydali v květnu 2005 doporučení na toto téma. Bylo to doporučení komise. Mimo jiné, doporučení obsahovalo i definici právě mincí nespůsobilých oběhu. Ukázalo se, že jakákoliv přímá definice nespůsobilých mincí není v praxi uplatnitelná. Proto jsme zvolili jiný postup a namísto odborné technické definice takovýchto mincí jsme zvolili definici funkční. To znamená, jakákoliv pravá mince, která je během eh, procesu eh, ověřování pravosti vyloučena, je už ze samotná definice věci nespůsobila k oběhu. Tím pádem tady máme definici mincí nespůsobilých oběhů, jenom to není eh, definice jaksi absolutní, ale funkční. Další otázka se týkala toho, kdy je třeba provádět obměnu strojů. Odpověď je opět funkční povahy. E, stroje je třeba nahradit, vyměnit, jakmile již nejsou schopny plnit svoji funkci. Předpokládám, že takovou definici můžeme uplatnit jenom na stroje, ale i na lidi. Jakmile tedy zjistíme, nebo příslušný podnik zjistí, že jeho stroje již nedokáží správně provádět ověřování pravosti mincí, tak v té době tedy daný podnik musí provést obměnu strojů. Co uděláme se strojem, eh, který už nevyhovuje? Já předpokládám, že to je věc, do které se nemusíme pouštět eh, právě teď. Eh, to asi může být řešeno dohodou mezi podnikem provádějícím ověřování pravosti a dodavatelem strojů. E, další otázka byla nesmírně zajímavá, že by totiž proškolování pracovníků mělo být celoevropské. E, my zatím říkáme a myslím, že souhlasíme všechny tři strany, Rada, pan Binev i komise, že zatím kvůli velkým rozdílům v prováděných pravidlech, v platných pravidlech v členských zemích, pro tuto chvíli eh, bychom neměli zavádět závazné jednotné evropské školení. Ovšem, někteří lidé v komisi, a máme tady i příslušné pracovníky nyní přítomny, některé, my nyní vypracováváme eh, evropský nástroj pro proškolování v oblasti zjišťování pravosti mincí, ověřování pravosti mincí. Zatím neříkám, že by to mělo být povinné, ale možná po pár letech implementace bychom se k tomu mohli vrátit, možná bychom se dokonce k tomu měli vrátit někdy mezi roky 2015 nebo někdy po roce 2015 a zabývat se celou řadou otázek. Mezi tyto otázky by v té době potom mohla být i možnost zavést povinný jednotný evropský nástroj pro proškolování. Pokud jde o důvěru občanů v měnu, včetně mincí, já si myslím, že to je základní bod, základní myšlenka celého návrhu. Občan by měl mít důvěru v měnu, kterou používá. Když občan vezme do ruky, vezme do ruky bankovku nebo minci, musí mít jistotu, že je to bankovka či mince pravá od chvíle, kdy byla vydána do oběhu finanční institucí či věrovou institucí. To je tedy, oč nám především běží. A jaká je role centrálních bank jednotlivých členských zemí? Tady to je věc, která je čistě v působnosti jednotlivých členských zemí. Některé členské země pověřily ověřováním pravosti mincí právě centrální banku, jiné členské země tím pověřují například mincovnu. Ve Francii například eh, eh, orgán odpovědný za ověřování pravosti mincí je eh, Monet de Paris, to je pařížská mincovna. Tam je také celostátní centrum pro analýzu mincí, provádí tam, probíhá tam školení a všechno ostatní. My preferujeme ponechat to na členských zemích, aniž bychom tedy zaváděli nějakou novou instituci. Domnívám se, že jsem vyčerpal všechny dotazy, které zazněly. Samozřejmě se nebudu pouštět do té širší diskuse, která, eh, o kterou zde někteří usilovali. To není eh, mým úkolem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď předám znovu eh, slovo zpravodaji. Chairman, I wanna... Děkuji vám, paní předsedkyně, zejména chci ujistit kolegy, kolegu ze sociální demokracie, že jsme zcela otevřeni všem rozumným návrhům. A, a ta dama, která se mne ptala na názor centrálních bank, ano, eh, jednal jsem, obrátil jsem se na Bulharskou centrální banku, také jsme schromáštili názory jednotlivých eh, bank a myslím, že tedy tyto údaje k dispozici máme. A zohlednili jsme stanoviska centrálních bank. Děkuji. To je vynikající, dokonce jsme předběhli sami sebe o 10 minut. Děkuji vám tedy za to, kolegové. Mohla bych tedy se vrátit ke všem projevům, které nemohly být předneseny. Ale teď mám před sebou osmičku a to je... No, možná by vám ještě měla říct eh, data vztahující se k předešlé právě pro pozměňovací návrhy. Jedná se o ty euromince. To je 10. května. Budeme probírat pozměňovací návrhy 1. června, hlasovat ve výboru se bude 22. června a na plenárním zasedání až v září. Tak tedy vypadá stávající situace. A nyní tedy k bodu číslo 8, a to je stanovisko pana Šikluny a rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. Prosím, máš slovo, bude. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je tedy stanovisko založené na zprávě, návrhu zprávy, která nám byla předložena výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Zabývá se potenciálem tvorby pracovních příležitostí v udržitelném hospodářství. Východiskem samotné zprávy nebo toho návrhu je, jsou závěry rady o um, strategii udržitelného rozvoje na úrovni EU. Je tu tedy několik klíčových výzev, jako klimatické změny a čisté energie, udržitelná doprava, e, veřejné zdraví, a také EU chce bojovat na celosvětové úrovni proti globálnímu oteplování na základě tedy studie IPCC Dále se zabývá definicí toho, co to jsou zelená pracovní místa. A oprávněně nesouhlasí s, eh, s, s úzkým zaměřením eh, komise na špičkovou technologii a nezaměřuje se tolik na další aktivity. Pak zpráva se zabývá ještě tedy eh, komplexní definicí eh, zelených pracovních míst Mezinárodní organizace práce. Eh, pak už je tu otázka životního prostředí, jeho, jeho monitorování, otázka zpracování opravu, uchova, odpadů, uchování přírody. Je třeba, abychom byli výkonní, ale přitom využívali méně energie. A zpráva připouští samozřejmě, že takováto definice se velice těžko měří. A těžko se tedy tato kritéria politicky analyzují. Pak tu jsou otázky genderového mainstreamingu a otázky vzdělávání, školení, významu, flexibility na pracovním trhu a tak dále. Vzhledem k tomu, že pracuji v hospodářském výboru, chtěla jsem se zaměřit více na ekonomický aspekt, ale také na životní prostředí. Tedy měli bychom mít na paměti, že globální ekonomická krize zpomalila změny ve využívání energie a snížily se emise eh, uhlíku což by nemělo tedy eh, zastavit eh, před eh, tím, co navrhuji já, aby tedy členské státy aby členské státy nadále se snažily snižovat emise, protože cyklicky se tyto emise zvýší, jakmile se opět rozjedou hospodářské činnosti. Druhým bodem je zaměstnanost. Eh, Strategie zaměstnanosti EU by měla eh, zvažovat eh, hospodářské důsledky klimatických změn na pracovní trh v EU. Ekonomické činnosti se tedy musí přizpůsobit takovýmto změnám. A třetím návrhem je definice zelených pracovních míst byla už eh, vzata do ruky OECD a Eurostatem, kteří už na to připravili poměrně eh, jasnou klasifikaci a proto my bychom se jí měli držet. A měli bychom možná ještě jít dál a doporučit, aby členské státy začaly klasifikovat pracovní místa podle kódu NACE, což jsou kódy využívané Eurostatem. A je třeba připomenout, že tato zelená pracovní místa jsou skryta v rámci mnoha různých odvětví a mm, pokud my je nedokážeme nějak vypíchnout a dostat do té klasifikace, nebudou vidět. Takže je pro ně najít nějaký nový kód na C abychom mohli tedy měřit eh, pokrok, kterého dosáhneme, abychom zjistili, zda dosahujeme cílu. Co se týče hm, zelených pracovních míst, Neznamená to jen pracovní místa ve vysoce odborné, ve odborných odvětvích. Týká se to i velice nízko kvalifikovaných pracovníků, takže eh, pracovní místa, zelená pracovní místa se mohou týkat mnoha různých pracovních skupin. Komise by měla zajistit, že i zranitelné pracovní skupiny eh, budou zašeny podobných programů. Také žádám o účinné eh, financování. Um, zelených pracovních míst, zelené inovace a produkce. A měli bychom si připravit rámec, který by jasně ukazoval, jak se mají tedy vlády, zaměstnavatele a zaměstnanci připravit na podobné změny. Na závěr jsem zopakoval ještě tedy otázku definice a e, že potřebujeme klasifikaci jasně rozlišovat mezi například eh, zpracováním odpadu, ochrany eh, životního prostředí, zpracování vody, odpadními vodami, eh, vodohospodářstvím, ochranou přírody a jak tedy výrobu obnovitelné energie a toto všechno začlenit do tohoto plánu zelených pracovních míst. Paní předsedkyně, děkuji. Filip? Is this working? Yeah. Uh, well, good, uh, have a nice day uh, from, uh, from... Eh, děkuji za slovo. Eh, já chci promluvit jako belgičan. Tato země ještě stále tedy žije a funguje. Já si myslím, že pokud budeme pokračovat dál, eh, tak to bude dost poslanců na to, abychom hráli karty ale teď vážně. Eh, toto je první návrh stanoviska a já souhlasím s velkou částí z toho, co řekl eh, navrhovatel. Je dobře, že jste napsal, že za pracovní místa se netýkají jen eh, obnovitelné energie a podobně. Důležité také je vyslovit, že se to, tato práce netýká jen vysokoškolských vzdělaných lidí, ale většina takovýchto vzdělaných pracovních míst se týká lidí v nižších vzdělávacích úrovních. Ale když se zamyslíme čtyři sektory, jako je stavebnictví, mobilita, tedy doprava, e, e, zemědělství a e, potravinářský průmysl, tak ty budou nabízet velké množství méně kvalifikovaných pracovních míst. A to bude užitečné. Chci ještě přispět několika dalšími myšlenkami. Takže tón, který máme mít, musíme hovořit o příležitostech, protože zelen, zelená pracovní místa jsou příležitostí. Za prvé, naše hospodářství a naše společnost se může stát odolnější nejen tedy vůči klimatickým změnám a nedostatku zdrojů. A tím, že navýšíme os, sílu, odolnost našich, naší ekonomiky. Bude to důležité, podívejte se, co všechno se stalo jenom kvůli tomu, že eh, začal bouřit vulkán. A proto tento aspekt je třeba zdůrazňovat. A teď druhý aspekt. Pokud Evropa bude schopna mít vedoucí postavení v této eh, transformaci, v tom, této změně eh, postoje, tak to přinese i výhody na celosvětovém trhu. Ovšem na druhé straně pokud dostatečně nezrychlíme, tak přijdeme o naši příležitost a budeme spíš eh, se, nechat táhnout, spíš se necháme táhnout, než abychom vedli druhé. Když se podíváme na to, jak funguje v Evropě inovační model, měli bychom si mm, uvědomit, že máme tedy ambiciozní cíle. A eh, způsob, jakým stanovíme cíle, mm, také ovlivňuje způsob dané transformace, těch postupů, které probíhají. Měli bychom tedy Eh, uvažovat eh, nejen o, eh, o jednotlivých prvcích, jako je účinné využívání uhlíku a podobně. Důležitá je také, jakým způsobem budeme využívat zdanění nebo způsob, jak budou investice do těchto oblastí podněcovány nebo odměňovány. To je skutečně úkol pro náš výbor, abychom to promysleli, protože se jedná o zdaňování eh, zdrojů nebo využívání zdrojů a využívání energie. To jsou tedy daně, které by měly podněcovat eh, k proměnám eh, chování. Chceme-li tedy zrychlit tuto transformaci, měli bychom se udělat tímto směrem. A Nakonec je důležité, aby to byla kvalitní pracovní místa. To se vztahuje ke strategii EU 2020, která se zabývá tedy kvantitou pracovních míst samozřejmě, protože každý chce snížit nezaměstnanost. Ale pokud máme vytvař, pokud mají vzniknout eh, eh, chudá pracovní místa nebo špatná pracovní místa, tak to opravdu není eh, to, co bychom si přáli. To není naším cílem. A na to by se měl také zaměřovat výbor EMPO a my bychom měli podporovat podporovat myšlenku, že pracovní místa, zelená pracovní místa se mají zaměřovat na kvalitní pracovní místa, ať už jsou více či mm, níže kvalifikovaná. Budeme se tedy snažit eh, přispět tímto stanoviskem ke zprávě, tak, aby nebyla příliš obtížená, aby ještě dočetl paní předsedkyně. Já eh, se omlouvám za to, že jsem tu pátá do bridge. A e, vidím, že do hovoru byla zatl, zatažena i e, sopka na Islandu. Ještě předám slovo Jorgenu. E. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád podíval na to také trošičku kriticky takové důležité téma jako hospodářský aspekt zaměstnanosti, tady si nemůžeme ani zahrát bridge, že je nás tady takhle málo, to je prostě neuvěřitelné. Já bych rád poděkoval panu kolegovi Stuklunovi. Já si myslím, že ten základní směr tohoto dokumentu je správný, ale přesto mám dvě, tři připomínky. Myslím si, že bychom se měli ještě zamyslet nad sociálními službami. Například ve Spolkové republice, kde máme neustále více eh, stárnoucího obyvatelstva, tak tady u nás sociální služby jsou opravdu velmi důležité, stejně jak již říkal už jeden předřečník. Je důležité eh, hlavně z, vytvořit kvalitní pracovní místa, nejen nějaká eh, k pracovní místa. To znamená, že to není pouze otázka sociální politiky, ale také hospodářské politiky. Takže to si myslím, že je něco, čeho si musíme být být vědomi. Jde opravdu o spolupráci mezi těmito dvěma politikami. To znamená se hospodářského hlediska vytvořit nebo nabídnout místa, která eh, lidem zajistí důstojný život. A možná ještě jednu připomínku program Mezinárodní eh, organizace pro práci která hovoří o důstojné práci. Kolega už odkazoval na eh, definici Mezinárodní organizace eh, práce, ale já si myslím, že by ten odkaz tam měl být opravdu eh, černý na bílém. Takže to je v podstatě vše, co jsem chtěl k tomuto dokumentu říci. Thank you. So, yes. Děkuji. Ano, prosím, jestli Já. Kiitoksia. Jsem také bych rád poděkoval zpravodaji. Rád bych řekl pár věcí. V první řadě, co se týče definice udržitelného hospodářství, tak jako už jste řekli, je to opravdu velmi složité najít nějakou společnou definici. A sám zpravodaj použil definici Mezinárodní organizace práce a také odkazoval na různé statistické údaje, u kterých je velmi těžké eh, říct vlastně, na co se vztahují, na jaký aspekt udržitelného hospodářství, jaké oblasti nebo odvětví hospodářství mohou reprezentovat. Já bych vycházel z toho, že udržitelné hospodářství eh, může vytvořit pracovní místa v podstatě všude, všude, kde se rozhodneme, že je chceme mít, všude, kde si myslíme, že tím udržitelnost hospodářství eh, podpoříme. Například i naše práce by mohla být udržitelná, kdybychom tady neustále nepracovali s takovým neuvěřitelným množstvím papíru. Myslím si, že i my bychom mohli pracovat v každém případě udržitelněji. A to ani nezmiňuji naše cesty do Štrasburku. Takže co se týče problémů s definicemi, tak ty samozřejmě máme a já bych si velmi přál, kdybychom se zaměřili opravdu hlavně na e, možnosti, které nám poskytuje zdanění a také různé subvenční nebo dotační politiky. E, myslím si, že je důležité připomenout, že už jsme dostali různé studie. A například španělská studie říká, že některé dotyční politiky mohou vést k deformacím na trhu zaměstnanosti. To znamená, že ne všechny dotační politiky jsou pozitivní. Je třeba eh, vždy si všímat toho, jakým směrem se ubírají. Možná, že je třeba zdůraznit, eh, že tedy tyto právě dotační politiky nemusí být vždy stoprocentně pozitivní. Eh, dále to, o čem jsme již hovořili, udržitelné hospodářství a pracovní místa. Již e, jste zmiňovali, e, někdy se opravdu může stát, že se vytváří pracovní místa, která nejsou kvalitní, jsou špatná. E, ty smlouvy, na kte- podle kterých eh, pracují zaměstnanci, jsou velmi špatné nebo vůbec pracují bez smluv, jsou vykořišťováni. Myslím si, že je velmi důležité, abychom si uvědomili, že ne všechny pracovní trhy v EU fungují stejným způsobem. Skandinávské mm, zam, skandinávské trhy zaměstnanosti jsou zcela jiné. Eh, jsou jejich trhy jsou například daleko udržitelnější. A teď je třeba se zamyslet nad tím, jak by tedy měly vypadat ty trhy tak, aby byly opravdu udržitelné. Musíme si uvědomit, že ty rozdíly na těch našich eh, trzích jsou opravdu různé. Děkuji mnohokrát. Nikoho dalšího už nevidím, takže dávám slovo ještě vám, Edvarde, pokud chcete. Vlastně bych ještě měla připojit že si myslím, že v tom stanovisku se vám podařilo um, tam zahrnout prakticky všechno. Myslím, že jste to udělal velmi dobře. Je to velice dobrý rámec, který umožňuje doplnit další detaily. Pan Skekluna? Ano, no, nejsem si jistý, zda je to relevantně či nikoli, ale já poprvé není, když píše toto stanovisko, eh, čelím situace, kdy mám termín pro předložení svého stanoviska ještě předtím, než byla zveřejněna příslušná zpráva. Eh, musel jsem požádat o dva dny, tak abych aspoň jeden den si mohl tu zprávu pročíst, rozmyslet. Um, jinak eh, děkuji za velice užitečné podněty a připomínky, které jste byly prezentovány. Určitě vypracujeme eh, některé pozměňovací návrhy, s tím rozhodně souhlasím. Souhlasím s tím, že název dokumentu je ambiciozní, čili buď to, eh, respektive svědčilo by to tedy o velice komplexní zprávě, ale ta samotná zpráva se zaměřuje na některé aspekty a já si myslím, že vůbec neuškodí eh, ponechat to ve velice stručné podobě a to, co zaznělo eh, dnes, také formulovat velice, velice stručně a eh, tak toto tedy začlení do mého stanoviska. Děkuji, říká předsedkyně. Eh, termín pro pozměňovací návrh je 5. května. Potom 2. června proběhne debata o pozměňovacích návrzích. 22. června se bude hlasovat v našem výboru, v hlavním výboru, v příslušném výboru plus se bude hlasovat 14. července. Takže tak eh, tím jsme eh, projednali poslední bod na dnešním pořadu dne. Leda, že bych na něco zapomněla, nikoli. Jenom bych ráda připomněla těm, kdo ještě vytrželi, že máme drobné změny v programu oproti původnímu návrhu. Nikoli oproti návrhu, který jste měl na začátku dnešní schůze, ale zítra dlouhodobá odčitelnost veřejných financí Eh, vypadla a otázka k ústnímu zodpovězení určená komisi ohledně eh, širokých pokynů eh, pro hospodářství a zprávu a řízení hospodářství. O tom se bude hlasovat.